sir. Dear colleagues, kolegové, myslím si, že můžeme začít také, poněvadž náš host, ministr zdravotnictví Lotyšska, mm, musí eh, začít zahájit naši schůzi teď a jak víte, Eh, letadlo čekat nebude. Takže eh, můžeme tedy přivítat ministra zdravotnicí, pana Guntise Beleviště, který nám představí priority lotyšského předsednictví na příští pololetí a předem mu děkujeme, že dnes jsem eh, přišel a děkujeme za příležitost vyslechnout si přímo od něj priority předsednictví a začnu hned tím, že mu dám slovo, aby eh, přednesl úvodní projev. Vážený pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, Vážení zástupci komise, dámy a pánové, je pro mě velkou ctí představit vám dnes program lotyšského předsednictví v oblasti zdravotnictví. Lotyšsko vstoupilo 1. května 2004 do Evropské unie. A e, toto je naše první předsednictví. S plným přesvědčením mohu říci, že předsednictví pro Lotyšstvo je také eh, příznačné pro to, jaké velké změny v Lotyšsku nastaly. Je to také důkaz toho, že Evropa už není rozdělená a že máme společné vnímání budoucnosti spolupráce a rozvoje. Zároveň eh, předsednictví jsem nebude moci snažit dosáhnout cílů samostatně, ale ve spolupráci s všemi ostatními kolegy členských států. Vážení poslanci z Evropského parlamentu, vy jste byli vždy tou hnací silou pokroku a vaše názory jsou velmi důležité pro podporu veřejného zdraví a pro blahobyt v Itálii. Chtěl bych poděkovat italským kolegům, my jsme převzali výsledky vaše práce. Kolegové pracovali aktivně a byli zaměřeni na cíle. I nás očekávají různé výzvy. A proto budeme pracovat odpovědně, proto aby blahobyt a zdraví občanů v Evropě se zlepšilo. Lotyšské předsednictví má tři priority. Tyto priority jsou propojeny se strategickými prioritami Evropské rady. Jedná se o následující priority. Konkurenceschopnost a růst, využití digitálního potenciálu v hospodářství a dále posílení Evropské unie v globálním kontextu. Chtěl bych zdůraznit, že priority v oblasti zdraví plně odpovídají lotyšským prioritám a doplňují tyto priority během lotyšského předsednictví se budeme snažit eh, vypíchnout úlohu individuál, lidského jedince. Bude se jednat o zdravý životní styl a dále také o odpovědnost a vzdělávání každého jednotlivce a jeho odpovědnost za zdravotní stav. A dále se budeme zaměřovat na zdravotní péči, která bude zaměřená na pacienty. Velmi důležitou otázkou bude balíček eh, zdravotních prostředků a diagnóz in vitro. Lotyšsko si je vědomo toho, že tento balíček je velmi důležitý pro legislativu a zvláště proto, aby se zlepšil zdravotní stav eh, evropských občanů a dále, aby se zachoval trh se zdravotními prostředky. 1. prosince ministři zdravotnictví opětovně potvrdili, že tento úkol je jedním z hlavních úkolů a že je nutné poskytnout veškerou možnou podporu k vypracování stanoviska rady. Já podporuji moje kolegy a chci říci, že e, tento balíček je vysokou prioritou lotyšského předsednictví a že na to budeme intenzivně pracovat. Naším cílem je jednat s Evropským parlamentem ještě během našeho předsednictví na toto téma. Každý si musí uvědomit, že je tady celá řada otázek a že je nutné dospět k jednotnému názoru. My se budeme spolupracovat s panem Petr Líze a s dalším zástupcem tohoto výboru. Budeme tedy navazovat na to, co připravilo italské předsednictví. Jedná se o psychoaktivní látky a otázku závislosti. I v tomto ohledu musíme dosáhnout jednotného stanoviska doufáme, že členské státy nás v této snaze budou podporovat. VHO roku 2013 až 2020 stanovila cíl v akčním programu v boji proti chronickým onemocněním. Jedná se především o e, zabránění předčasným úmrtím a to snížení o 25 Dále je zde cíl snížit konzumaci alkoholu globálně o 10 Alkohol způsobuje škody zdravotní, Eh, sociální a společenské. Poškozuje společnost. Je to třetí nejvýznamnější faktor, který poškozuje zdraví a který způsobuje předčasné úmrtí. 2010 sociální náklady spojené s konzumací eh, alkoholu představovaly 155 miliard eur. V posledních deseti letech konzumace alkoholu v EU se nezvýšila. Nicméně stále jsme regionem, kde je nejvyšší spotřeba alkoholu na světě. Myslím si, že se nám podaří najít společně řešení pro snížení této spotřeby. Důležitým prvkem aktivity EU e, bylo zaměřit se na strategii v oblasti boje proti konzumaci alkoholu. Komise připravila eh, návrh až do roku 2012. Je pravda, že tato politika je v kompetenci členských států. Nicméně v posledních letech se velice často hovořilo o tom, že v Evropské unii bychom měli mít eh, velmi rozsáhlou politiku v této oblasti. Já pozvu ministry a zdravotnictví k společné diskusy. Zapojím do toho také komisi. Položím jim jasné otázky a budu se dožadovat vypracování pozice k otázce konzumace alkoholu v Evropské unii. V rámci předsednictví budeme velmi intenzivně pracovat na mezinárodní úrovni. Budou se setkávat odborníci, například budeme pokračovat v práci, která se bude týkat zdravého životního stylu. Budete se mnou jistě souhlasit v tom, že zdravotní, zdravý životní styl je základem pro dlouhodobý rozvoj našich zemí a společností. My klademe důraz na výchovu a vzdělávání mladých dětí a také na práci ve školách, protože je to v dětství a v adolescenci kdy získáváte první eh, zkušenosti v této oblasti. Také vyzvu ministry, aby podnítili diskusy na téma škodlivosti soli. O tom již víme, ale co se týče cukru a jednotlivých eh, kyselin, velice často se hovoří pouze o ekonomických dopadech a zapomíná se na to, že e, to generuje také zdravotní e, škody. Bohužel neexistuje žádné aktivní zákonodárství v této oblasti. Existuje pouze legislativa ohledně soli a některých dalších látek. Také z hlediska nasycených kyselin v potravinách. Já se pokusím podnítit diskusy mezi odpovídajícími ministry v tomto smyslu. Zdraví je velmi důležité a mm, zdraví by mělo také přispívat k ekonomickému růstu. Vážení. E, naše předsednictví se nebude zabývat pouze legislativou a otázkami zdravého životního stylu. E, budeme také podněcovat další otázky, které možná pro některé země nejsou příliš aktuální. Nicméně e, tyto otázky se mohou stát velmi významnými, pokud se nebude nic dít. A mám na mysli zvláště tuberkulózu a zvláště multirezistentní tuberkulózu. Tuberkulóza je vážným zdravotním problémem v zemích EU a v sousedních zemích. Lidé cestují stále více, překračují hranice. A tato nemoc, toto onemocnění ve velké části našich členských států eh, bylo eh, eliminováno. Ale toto nemocnění ve světě se opět objevuje, na postupu a nikdo není eh, chráněn před touto infekcí, před tímto onemocněním, protože tato choroba se šíří nehledě na hranice. Souvisí také s životním stylem a sociálním pozadím a je to tedy nebezpečí pro nás všechny. Roku 2012 360 tisíc lidí onemocnělo na tuto chorobu. 40 tisíc zemřelo. 74 tisíc lidí onemocnělo na multiresistentní formu tuberkulózy. Budeme diskutovat o opatřeních, která by měla být přijata na nejvyšší úrovni. Týká se to nejenom ministru zdravotnictví, ale také ministrů financí a hospodářství. A také ze zemí, které jsou součástí partnerství. Zde potřebujeme nejvyšší možné míři solidaritu. Naším cílem je, aby tuberkulóza vymizela eh, z členských zemí Evropské unie a ze zemí východního partnerství Evropské unie. Máme vždy týden zdravotnictví eh, a to je již tradice, kterou organizujeme. A eh, i to se pokusíme opětovně zorganizovat. Budeme v tomto týdnu hovořit o nejmodernějších metodách, o inovacích v oblasti zdravotní péče. Na to se budeme soustředovat. Základ tohoto týdne eh, znamená, že ne, neměli bychom se individuálně starat eh, o naše zdraví. Měli bychom se zamýšlet nad tím, jak využívat technologii v rámci zdravotnictví, v rámci péče lékaře. A mm, toto vše by mělo ovlivnit léčbu jednotlivých onemocnění. Je důležité vytvářet nová inovativní řešení, ale lidé musí být více odpovědní za svoje vlastní zdraví. A v této souvislosti bych chtěl prohlásit, že je naším záměrem zorganizovat tuto akci v oblasti zdravotnictví. Budou se zde setkávat představitelé jednotlivých politik, zdravotnictví a také experti z IKT. Vážení poslanci. Našim, na, naše cíle jsou náročné, když si uvědomíme, že máme k dispozici pouze 6 měsíců. Nehledě na to, co jsem uvedl, naším záměrem je diskutovat o nejrůznějších tématech. Jak zlepšit například eh, rakovinou profilaxi, diagnózy, jakým způsobem také navýšit kvalitu zdravotní péče. My jsme také e, sledovali práci řeckého a italského předsednictví a budeme se snažit přebírat jejich výsledky. A na závěr bych chtěl zdůraznit, i když otázky zdravotní péče spadají do kompetence členských států, je naším úkolem a výzvou, která, kterou máme, harmonizovat výrazněji tyto otázky. Naším společným cílem je mít pokud možno zdravý život. Naši občané očekávají z naší strany odvážné přístupy a zlepšení zdravotní péče. Musíme přijímat závěry, které budou zohledňovat také sociální faktory. Proto bych chtěl podnítit vstřícnou spolupráci, která by se měla rozvíjet, tak, aby jsme mohli vytvořit dlouhodobou konstruktivní zdravotní politiku. Vážení poslanci, vážení zástupci komise, jsem velice rád, že jsem měl možnost vás informovat o prioritách lotyšského předsednictví v oblasti zdravotnictví. Já jsem ochoten zodpovědět vaše otázky. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji a nyní začneme eh, s prvním kolem otázek, otázek od koordinátorů a zástupců politických skupin a hned začneme eh, Petrem Líze za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji eh, také panu ministrovi. Myslím si, že je hezké, že jsme, se, že jsme dospěli do evropské normality a sice, že pobaltské republiky, které si prožily těžké časy v dobách Sovětského svazu, se nyní ujímají předsednictví eh, Rady Evropské unie. To je opravdu skvělá věc, která, nás, která vrací Evropu do normálu. Eh, já velice vítám, že téma zdravotní kvalitních produktů patří k vašim prioritám a e, chtěl bych vás poprosit, abyste ještě trochu přitvrdili. Když říkáte, že vaším cílem je začít s vyjednáváním, e, tak je to možná trochu příliš málo ambiciozní. My bychom měli mít za cíl e, také to vyjednávání ukončit. Já vím velice dobře, že je to hodně práce, ale na druhou stranu ten návrh komise už máme na stole přes dva roky a až vaše předsednictví skončí, budou to skoro tři roky. Pokud v červnu tohoto roku vypukne podobný skandál jako v případě PIP, tak budeme všichni společně na pranýři a nebudeme se z toho moci vymluvit eh, a, a argumenty, že je, to mno, že je to velice technické a komplikované. Právě ve velkých členských státech eh, jsou vysoce placení úředníci, kteří celý den nedělají nic jiného, než že se zabývají eh, zdravotní problematikou a vy byste měli s jejich spoluprací vypracovávat kompromisy. Já už nechci slyšet, že je to příliš složité víte, My máme svou pozici eh, už přes eh, rok, ona možná není perfektní, ale už nějaké řešení musíme najít. Teď eh, hovořím i k průmyslu až dojde k příštímu skandálu, tak už toho bude příliš mnoho. My jsme se vždycky vyhadřovali proti přílišné byrokracii v případě státní autorizace a tak dále, ale další skandál už nevydržíme. Takže já vás na, upěnlivě prosím, jděte ještě o krok dál. Konkrétní otázka. E, Evropský parlament klade velký důraz na nařízení o in vitro diagnostice, zejména na problematiku informovaného souhlasu. Máme k tomu příslušné právní dobrozdání a pokud předsednictví tuto výzvu Evropského parlamentu, eh, jestli, jestli tedy podpoří tuto, tento požadavek Evropského parlamentu. Děkuji. A nyní za SD pan Grote. Děkuji, pane ministře za vaši prezentaci a také za i ten jasný příslip, že během vašeho předsednictví eh, které potrvá šest měsíců, se budete zabývat směrnicí o lékařských produktech. Jak už říkal Petr Líze, tady máme zpravodajku paní eh, Glenis Wilmot spolu s ním a eh, i pro nás je to nejvyšší priorita abyste trošku přitlačili, abychom konečně mohli něco vykázat protože toto eh, důležité téma už se příliš dlouho odsouvá. A v podstatě pokud se stane to, eh, jak, no musíme se nějak pohnout, aby se nestalo to, co eh, říkal Petr Líze. Pak bude zcela jasné, kdo za to bude moct, až dojde ke skandálu. Bude to rada. A v průmyslu je také potřeba říci, že ten eh, lobbying byl velice přehnaný a že je to srovnatelné se směrnicí o tabákových produktech. Potom bych chtěl hovořit o dalším tématu, chronická onemocnění. My už velice, velice dlouho e, čekáme na to, až komise navrhne něco nového, až přijde s něčím novým, protože velice mnoho lidí v Evropě trpí chronickými onemocněními a chtělo by to nějakou strategii. To si myslím, že by bylo velice žádoucí. Proto si myslím, že je dobře, že se do toho chcete pustit. Tuberkulóza je taky eh, jedním z eh, těžišť vašeho předsednictví. Členské státy by měly nějak vykázat, jakým způsobem bojují proti tuberkulóze. My jsme absolvovali velice dobré slyšení se Světovou zdravotnickou organizací eh, ohledně toho, jak se tuberkulóza šíří a rozvíjí vlivem hospodářské krize a proto já jsem velice vděčný za to, že se tím tématem budete zabývat a doufám, že uvidíme také nějaké konkrétní výsledky v oblasti osvědčených postupů, eh, kde se, můžeme, kde se mohou mohou členské státy vzájemně od sebe učit. Tak, tak, aby z toho vzešlo něco konkrétního. Já eh, osobně jsem, já jsem s vámi měl možnost včera osobně hovořit, bylo to velice příjemné a já přeji jak vám osobně, tak celému předsednictví mnoho úspěchu a jak jsem už říkal dnes ráno ministru pro životní prostředí, tak malé země většinou během svého předsednictví toho dokážou nejvíc. Takže ještě jednou hodně úspěchu a uh, hodně zdaru do, ne- do nadcházejících šesti měsíců. Děkuji vám a nyní za ECR pan Pěcha. Děkuji. Mm, děkuji, pane eh, předsedo, děkuji, pane ministře, děkuji, že jste přišel. A mm, eh, eh, a, a, a, takže pokud jde o mm, zdravotní prostředky pro diagnózy in vitro, to je e, samozřejmě téma důležité, ale potom máme kontroverzní téma, jako třeba alkohol a snížení spotřeby alkoholu o 10%, to je velice ambiciozní cíl. A cíl e, tedy, e, který má samozřejmě velké důsledky. My máme podobné představy o spotřebě tabáku také. Pokud jde o alkohol, tak samozřejmě tady platí různá kulturní prostředí a e, e, je to ovlivněno historickými okolnostmi také. Já bych chtěl o tom slyšet více. E, to, by, to může mít velké dopady na ekonomiku, to je jasné. A, takže tady jde o co? O přístup k alkoholi, alkoholu, respektive alkoholovým výrobkům a nebo jde o to snížit počet míst, kde lze si opatřit alkohol, nebo jde o to zvyšovat cenu alkoholu, eh, nebo omezení reklamy, poněvadž třeba pokud jde o tabák a tabákové výrobky a jejich spotřebu, tak tam jsme to řešili tak, že jsme eh, zredukovali reklamu. Samozřejmě preventivní opatření také mohou mít svůj efekt. A závěrem vám přeji hodně úspěchu a budu velice rád, pokud mm, pohovoříte více o detailech o e, tom, jak chcete snížit spotřebu alkoholu v EU. Děkuji za liberály, pan Faria. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, chci poděkovat panu eh, ministrovi. Je to eh, předsednictví, které doufám bude úspěšné. Pane ministře, vy jste předložil velice ambiciozní pracovní program a určitě máte velice dobré úmysly, ale vyplývá z toho, že jsme si vyslechli i prioritní oblasti lotyšského předsednictví v oblasti zdravotnictví, ano, ale pane ministře, když hovoříme o zdraví, tak vy jste také řekl, že 6 měsíců to je velice krátká lhouta pro tuto oblast. A takže ano, zde já jsem předkladatelem k jednomu legislativnímu návrhu a to je směrnice o transparentnosti opatření, kterými se regulují ceny eh, eh, eh, humánních léčiv. Takže jde o léčiva. Samozřejmě pacienti by měli mít rychlejší přístup i k novým léčivům, k inovujícím léčivům. Tady jde o to urychlit přístup generik na trh. Ty jsou levnější pro národní zdravotnické systémy. Pane ministře, snížit i byrokracii pro podniky, pro farmaceutický průmysl. To je velice přece strategický průmysl pro konkurenceschopnost v Evropě. Pane ministře, nemyslíte si, že Eh, mm, předsednictví by také mělo eh, eh, se postarat o tyto o tyto iniciativy, to znamená vše, co se týká cen léčiv, protože to je důležité pro občany. Závěrem připomínám, že Evropský parlament již definoval svůj postoj v prvním čtení. A já a moji kolegové, stínoví zpravodajové a zástupci všech politických skupin my jsme ukázali dobrou vůli eh, protlačit tento návrh. Pane ministře, můžete se vyjádřit k této směrnici, eh, která se týká eh, ceny léčiv? Děkuji. A nyní zákuje paní Kateřina Konečná. Děkuji, pane ministře. Eh, budu se možná opakovat, eh, budu mluvit o tom, o čem mluvili mý kolegové, ale alespoň pochopíte, jak eh, důležité téma to pro nás je a tím tématem myslím téma zdravotnických prostředků a in vitro zdravotnických prostředků. Já jsem byla velmi zklamaná, když jsem se dívala na pracovní program komise a přesto, že by mě v tuto chvíli mohly vaše slova potěšit, protože jsem slyšela, že rada chce dále pokračovat intenzivně v této činnosti, a dokonce eh, jsou tam ty optimistické prognózy, že by se to mohlo dokončit za vašeho předsednictví, tento balík dokumentů, tak musím říct, že komise a to, jak se komise k tomuto dokumentu chová, tomu nenasvědčuje. Takže jsem se chtěla zeptat, jestli opravdu si myslíte, že budete umět eh, apelovat na komisi natolik silně, že bychom tuto legislativu mohli dokončit a případně jak to vidíte v časovém horizontu. Já si myslím, že je to velmi důležitá legislativa, to je nejenom kvůli skandálům, ale především proto, že se na ní odvedl obrovský kus práce, eh, de facto existují konsenzus a teď eh, říci a jednoduše tento problém vyškrtnout mi připadá trošku eh, špatné. To je jedna věc, na kterou jsem se chtěla zeptat. Druhá věc, na kterou jsem se chtěla zeptat, je evropská cenotvorba my se potýkáme čím dál častěji s tím, že některé léky na evropských zemích nejsou dostupné právě proto, že tam dochází k cenové efektivitě a e, následně jsou skupovány od zemí, kde k této cenové efektivitě nedochází. Já si myslím, že bychom měli chtít, aby pacienti všichni nebo všichni občané Evropské unie měli stejný přístup k lékům a chtěla jsem se zeptat, zda i v tomto tématu budete alespoň, nebo alespoň nastartujete diskuzi, která je podle mého názoru dnes již nutná, protože není možné dále akceptovat to, že eh, protože jsou někteří féroví, tak na to doplácí nakonec pacienti, kteří se nedostanou k lékům, které životně potřebují. Děkuji. Thank you very much for... Děkuji za zelené, děkuji a eh, nyní paní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 Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, vítám zástupce eh, lotyšského předsednictví. Já bych se vrátila k tomu, co tu už zaznělo. Já se připojuji k těm výzvám, aby balíček lékařských prostředků a in vitro diagnostických prostředků byl dotažen do konce. Ale máme tu ještě jeden důležitý aspekt. První část balíčku prošla, která se týká plné transparentnosti eh, rok poté, co byl, co byl prostředek schválen. Došlo ale k poměrně brutálnímu útoku na tuto legislativu, lékařský průmysl se postavil proti a teď vidíme, že eh, během vyjednávání eh, o TTIP se velké americké farmaceutické firmy snaží toto zprovodit ze světa a já si myslím, že když, eh, že, že, že transparentnost je nutnou podmínkou pro jakýkoliv systém schvalování lékařských prostředků. Tedy eh, prostředků, které jsou intruzivní, které se implantují jako jsou kyčelní klouby a tak dále. Já vím přesně, co to je. Pokud všechno není správně regulováno, tak, to, tak, tak, by, tak ten systém nemůže mít potom důvěru. My potřebujeme úplnou transparentnost. Je to v zájmu občanů a neexistuje žádný legitimní zájem lékařského průmyslu, eh, na základě kterého by to mohlo být staženo. Ten lékařský sektor lobuje velice tvrdě a v prvním kole se mu podařilo eh, protlačit některé věci u DG Sanko a DG Enterprise a my jsme Evropský parlament se snažil vysvětlit, že Junkrovi, že je to velice špatný nápad a aby to bylo vráceno do generálních ředitelství. Dále bych se chtěla eh, zmínit o antibiotikální rezistenci, což je problém, který už teď způsobuje mnoho problémů. A v Dánsku se hovoří o 80% prasat, které mají problémy s antibiotikální rezistenci a už na to zemřelo docela hodně lidí. Takže my bychom chtěli úplně jaksi mnohem energičtější přístup k tomuto problému. Protože eh, je to problém, který se týká špatné kvality krmiv, to je potřeba řešit. Tady ten problém vzniká. Takže eh, doufám, že lotyšské předsednictví se tím bude zabývat. Děkuji. A nyní za EFDD pan Pedicini. Diciamo che, che... Já bych se chtěl tady přidat k tomu, co eh, již bylo řečeno na toto téma, protože to spadá i do mých kompetencí. Takže v září Obamova administrativa oznámila, že zahájí strategii boje proti odo- eh, rezistenci na antibiotiky. Klíčovým prvkem je vytvoření z expertní skupiny, kteří do 15. února mají předložit národní akční plán na pět let eh, pro boj proti této rezistenci na antibiotika. Já jsem zpravodajem této iniciativě a já vím, eh, že mm, by bylo dobré, aby i Evropa konkrétně reagovala na tuto problematiku, protože určitě eh, to eh, mm, bude velice katastrofické do roku 2050. I zde máme eh, britské studie, které říkají, že to bude stát miliony životů, život, miliony životů a v podstatě bude to více umrtí, než nyní umírá na rakoviny. Tedy každý rok v podstatě podstatě stovky milionů umír, umírají právě kvůli této rezistenci na antibiotika, třeba umírají na tuberkulózu a další nemoci. Takže je to nutné zahájit preventivní opatření a i podporovat vědu a výzkum. A zde Mm, rezistence na antibiotika údajně bude znamenat každý rok 50 tisíc mrtvých a zahájí se celá spirála, tedy na celém světě, nejenom tedy v Evropě a v USA a mm, e, stojí to hlavně miliardy, miliardy eur. Lotyšské předsednictví chce tedy požádat komisi, aby komise i na evropské úrovni přijala nějaký akční plán, jak bojovat proti této rezistenci na antibiotiky, antibiotika. I plánujete nějakou koordinaci s americkou pracovní skupinou a já bych se chtěl přidat i k těm všem, kteří kteří vám přáli hodně štěstí do vašeho předsednictví. Děkuji. Takže teď dám slovo panu ministrovi, aby odpověděl. Vážení poslanci, nejdříve bych vám srdečně poděkoval za vaše dotazy. Já už jsem se zmínil o tom, že naší nejdůležitější prioritou v legislativní práci je práce na dvou nařízeních. Jsou to zdravotnické prostředky a dále diagnózy in vitro. Uznávám, že kritické připomínky, které tady zazněly z hlediska prodlužování eh, této záležitosti, takže tyto kritiky jsou odůvodněné. Zdravotnické prostředky a prostředky na diagnózy in vitro v Evropské unie byly ošetřeny do posud pomocí směrnice. Členské státy převzaly tak trochu různými způsoby tyto směrnice a vtělili to do svých eh, právních předpisů. Nyní je tato otázka řešena na úrovni Evropské unie, na vyšší úrovni. Je nám jasné, že tato problematika je velmi důležitá také pro členské státy. Nařízení má přímou aplikaci a to je také vysvětlení toho, proč všechny ty země, které byly předsednické před naším předsednictvím, neuzavřely ještě tuto práci. My také chápeme, že tato práce pokročila, a, ale víme, že rada zatím nepředložila stanovisko ke zdravotnickým prostředkům a nezavěla žádné stanovisko k diagnozám in vitro. Naším cílem je, aby tato pozice byla vytvořena a předložena. Chceme ukončit tuto práci. Přejeme si dokončit tento postup, ale jsme si jisti, nebo jsme si vědomi toho, že se nám to nemusí podařit. V každém případě budeme k této otázce přistupovat velmi poctivě, abych použil to správné slovo. Budeme pracovat velmi poctivě. Je nám jasné, že tady je ještě celá řada nevyjasněných otázek. My jsme zahájili včas tuto práci včera. Jsem se setkal také s navrhovatelem vašeho výboru a pracovníci, kteří za nás pracují na této úrovni, jsou velmi kompetentními osobami. A dvakrát měsíčně eh, budou mít zasedání pracovní skupiny. A jeden týden eh, předtím, než se o tom bude jednat, zašleme všechny dokumenty, které budou vypracovány. Experti členských států budou informováni. Naším cílem je postupovat aktivně a rychle a vypracovat seznam otázek, kde je nutné hledat kompromis. Budeme hledat tento kompromis, budeme pravidelně informovat Evropský parlament o stavu projednávání a chceme být také připraveni na to, že pokud by se nám podařilo dokončit tuto práci, tak že bude nutné také včas informovat parlament, aby měl možnost zareagovat. Co se týče otázky zdravotnických prostředků a in vitro diagnóz, to jsou otázky, které jsou také velmi důležité pro pacienty v Evropské unii, ale zároveň je to důležité také proto, aby se eh, rozvíjely inovace v tomto ekonomickém hospodářském odvětví. Znovu opakuji, je to velká priorita, máme harmonogram, který jsme vypracovali, eh, vedeme aktivní dialog s členskými státy a je jasné, že naše práce musí být zaměřena na stanovené cíle. Já doufám, že ze všech stran se nám podaří flexibilně reagovat a pokud by se nám podařilo dosáhnout jednoty na radě, tak jsme připraveni bezprodleně zahájit jednání s Evropským parlamentem. Další otázka. Doufám, že jsem eh, již zdůraznil, že práce na zdravotnických prostředcích je pro nás velmi důležitou prioritou, nejen pro nás, ale pro celou Evropskou unii. A nyní problematika tuberkulózy a multirezistence. I toto je velmi důležitá oblast, která byla zařazena na seznam našich priorit a během našeho předsednictví zorganizujeme ministerskou konferenci, první ministerskou konferenci, která se bude zabývat bojem proti tuberkulóze. Zvláště se zaměříme na dlouhodobá opatření v tomto boji. Budeme projednávat otázky toho, jakým způsobem by se zdravotní aspekty měly začlenovat do různých politik. Jedná se o rizikové skupiny, boj proti chudobě, o skupiny populace, které jsou zvláště zranitelné. Budeme do toho začlenovat také sousední státy a mezinárodní organizace. Budeme také hovořit o tom, jak omezit riziko šíření tuberkulózy, která nezná hranice. To je problém, který se netýká pouze Bulharska a Rumunska. Tato choroba je také problémem v Německu, ve Velké Británii a ve Francii. Také z toho důvodu, že eh, pacienti se mohou pohybovat volně. V těchto zemích se tuberkulóza tedy šíří v Londýně, v Paříži a v Bruselu byla již nahlášena, registrována tato onemocnění. Na tuto konferenci budou přizváni nejenom ministři zdravotnictví, ale také ministři financí a ministři sociálních věcí. Přijmeme deklaraci prohlášení z Rigi lépe řečeno navrhneme toto prohlášení, které se bude zaměřovat na omezení šíření tuberkulózy. A doufáme, že další předsednictví převezme tuto práci a bude i nadále se zabývat bojem proti tuberkulóze a omezováním jejího šíření. Další otázka. To je eh, antibakteriální rezistence a vůbec celkově problémy eh, rezistence v souvislosti s antibiotiky. Jsme velmi znepokojeni tím, že zemědělci, kteří se zabývají chovem eh, prasat, mm, používají antibiotika a už zmapovali některé antirezistentní bakterie. Dokonce v, něm, v pitné vodě v severním Německu byly zaregistrovány tyto antirezistentní bakterie. Je to problém, který se stále více šíří a pracuje se na konkrétních opatřeních. A Nyní bych se chtěl zmínit o jedné konkrétní záležitosti. My se tady zabýváme problematikou multirezistence, zvláště v souvislosti s antibiotiky. Zorganizujeme také konferenci k řešení tohoto problému. Ale tom období 6 měsíců se nám nepodaří vyřešit všechny tyto problémy. Ale v každém případě podnítíme diskuzi ohledně výzkumu v této oblasti a budeme zde se spolupracovat s komisí. Další otázka. To byla otázka, kterou položil pan Líze. Jedná se o informovaném souhlasu a o příslušné nařízení. To je velmi důležitá věc. My víme, že tato otázka není jednoduchá, souvisí také s historickými a kulturními rozdíly v jednotlivých zemích. Zároveň je nezbytné najít řešení eh, v této otázce ohledně informovaného souhlasu a příslušného postupu. Musí to být velmi přesně ošetřeno. Lidé musí být eh, přesně informováni. A je nutné také pochopit, eh, co se musí dělat, pokud následkem určitého testu se určité osobě sdělí, že daná osoba je nevyléčitelně nemocná a že není možná profilaxe a že tato osoba musí poté žít eh, s tím, že bude očekávat eh, vypuknutí této eh, choroby. Pokud ta diagnóza nemůže být přesně stanovena, protože testy nejsou eh, precizní a tudíž diagnóza není přesně eh, stanovena, pak eh, se někdy můžete ocitnout ve velmi složité situaci. Další problematika, která zde zazněla, je spotřeba alkoholu. Bude se konat neformální setkání ministrů. V Evropské unii v současnosti nemáme žádnou eh, politiku ohledně spotřeby alkoholu. V současnosti eh, fungují pouze funguje pouze pracovní plán, eh, regionální pracovní plán od roku 2014 do roku 2016. Já jsem pevně přesvědčen, že potřebujeme novou politiku v oblasti spotřeby alkoholu. Neznamená to, že bychom měli vše zakázat a zavést takzvaný suchý zákon, ale musíme snížit, omezit spotřebu. plánujeme eh, podnítit jednání mezi ministry zdravotnictví, navštíví Rigu a tam budeme mapovat situaci z hlediska stanovisek jednotlivých členských států. Je to důležitá otázka, v každém případě tuto iniciativu podnítíme a komise nás v tomto podporuje. Pan Androkaj nás podporuje a také Lucembursko, nastupující předsednictví, bude mít tuto otázku mezi svými prioritami. Pokud bychom měli nyní hovořit o směrnici, která se týká transparentnosti, pak musím dát zapravdu těm poslancům, kteří říkají, že z důvodu vysokých cen léčiv inovativních nových léčiv. Víte, že se vytvářejí nová léčiva, která jsou stále dražší a bohužel nejsou dostupná tato inovativní léčiva ve všech členských státech. A s tímto konstatováním souhlasím. A proto, abychom zajistili tuto dostupnost, tak by bylo nutné přijít, přijmout celoevropskou regulaci, to je jasné. A žádný členský stát se proti tomuto záměru nestaví. Eh, my víme, že tato otázka byla nyní zmražena. Eh, návrh komise neuspokojil členské státy ale jak jsem již eh, řekl, eh, většina členských států je toho názoru, že je nutné zde přepracovat eh, tuto problematiku. Musíme tedy tuto věc prodiskutovat členskými státy a říci, jaký bude další postup. Zatím komise vyjádřila negativní stanovisko což způsobilo, že tato otázka byla zatím eh, jaksi zmražena. Ale přitom tato otázka zůstává aktuální. A my konstatujeme, že není možné nechat tyto problémy bez povšimnutí. Během našeho předsednictví se pokusíme eh, zmapovat eh, stanovisko rady z hlediska toho, co je nezbytné do budoucnosti. Děkuji a nyní začneme s druhým kolem a apelovi na kolegy, aby byli struční, abychom mohli uzavřít eh, v půl páté tuto část. Takže jako první paní Grostet. Děkuji, děkuji, pane ministře. Vy Eh, máte, já jsem tady, vy ve vašem programu pro zdravotnictví máte velké ambice. To je důležité. Je důležité ukázat Evropské komisi, že zdraví musí být součástí eh, pilířů evropské ekonomiky. Vy jste nám oznámil různé věci, které byly obzvláště zajímavé, jako rovnost, rovnost všech eh, ve, ve zdravotnictví a Eh, eh, eh, elektronické zdravotnictví, důležitý nástroj, samozřejmě já jsem byla spravodajkou Mm, pro přeshraniční eh, zdravotní péči a já jsem narážela na to, že některé členské státy se k tomu stavěly laxně, takže tady je hodně práce. Vy hodně zdůrazňujete i tuberkulózy, eh, kde existuje ta multirezistence. Máte pravdu, je, zde existují různé diagnózy, které opět vznikají, jako tuberkulóza například, eh, jako spála a podobně, takže to jsou, nebo obrna, takže to jsou nemoci, kde je třeba vyvinout určité úsilí úsilí, jako i v oblasti rezistence na antibiotika. Zde určitě budete mít podporu naší našeho výboru ve všech těchto otázkách. A rovněž víme, že je nutné mm, e, e, přijmout prevenci prostřednictvím vakcinace. Ale pozor na Mezinárodní den e, těch zácných nemocí 28. února. Tento Mezinárodní den je velice významný, poněvadž víte, že tyto vzácné nemoci postihují pár pacientů, ale jsou jejich hodně, jejich velký počet. Již máme významné výsledky, kterých eh, bylo dosaženo, a to právě díky aplikaci nařízení o eh, těch eh, tedy vzácných léčivech na tyto vzácné nemoci. A co je třeba dělat? Je třeba podporovat inovaci, vědu, výzkum, abychom Eh, eh, rychle toto řešili, tak jak již v roce 2009 jsme eh, prohlásili v radě. Já mám tady otázku na toto téma. Já i bych chtěla předložit i písemné prohlášení k této otázce. Já vím, že kolegové mě podpoří. Pane ministře, ptám se, jak lotyšské předsednictví hodlá vyslat silný signál pro tyto kategorie pacientů, kteří čekají někdy pět let, než jejich nemoc vůbec, která je mm, velice, velice vzácná, než vůbec se zjistí. A druhá otázka. Hodláte urychlit aplikaci směrnice eh, o přezranční zdravotní péči, eh, tak aby se vytvořila síť center, referenčních center pro tyto vzácné nemoci, eh, protože tady je velké spoždění. Děkuji. Kolegové stručněji, prosím vás, poněvadž tak to nelze pokračovat. Paní Vilmot, já budu stručná, děkuji. Pane ministře, děkuji. Děkuji, že jste dnes přišel. A hodně se hovoří o e, zdravotních prostředcích a já jako zpravodajka já se musím k tomu vrátit a e, i kolegové se na to ptali, protože to ukazuje, že to je významné téma pro parlament. E, Víte, že tato legislativa musí být naléhavě přijata a já doufám, že e, to uděláte, a e, aspoň po včerejší konverzaci mi to z toho vyplývá, e, protože již si nemůžeme dovolit další skandály a všichni se asi dívali nedávno na nizozemský dokument, kde se hovoří o, že to see that. When I saw the footage, it was awful. Uh, but it highlights how urgent this legislation is needed. Tady se týkal pánemních implantátů, takže mm, Eh, my zde eh, musíme tedy, aby eh, existovalo vždycky bezbytné know-how při vyhodnocování a povolování těchto zdravotních prostředků, aby zde nebyl žádný vztah mezi proplácením a povolováním těchto zdravotních prostředků. A potom vaše strategie boje proti alkoholu. My jsme měli strategii v roce 2012 a teď je rok 2015 a pořád čekáme na novou strategii proti proti alkoholu, kterou má předložit komise. A potom potřebujeme i novou strategii pro prevenci umrtí v Evropě. A já mm, bych se chtěla zeptat, jak je to třeba s minimální, s otázkou, eh, jak regulovat tedy minimální ceny léčiv. Děkuji a nyní za EKR paní Gerling. Děkuji. Komise nám potvrdila, že tedy že tedy obsadí tedy post eh, mm, expertního poradce, zatím ale to místo je, není obsazené, uvolněné, takže já se ptám, eh, mm, a chcete, abyste, chci, abyste odpověděl ano nebo ne. Jste proto, aby eh, na komisi byl tento post toho hlavního poradce a pokud vaše odpověď je ano, jak hodláte eh, prosadit tuto věc za vašeho předsednictví, tedy jak záradu hodláte působit, aby komise toto místo obsadila. Děkuji. A nyní paní Kilonen za GUE. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Hyvää terve. Děkuji, děkuji, pane předsedo, pane ministře stárnutí. To je velký problém v Evropě. Máte nějakou představu, jak zlepšit zdravotní stav starších občanů? E, to znamená, aby, e, aby tedy mohli déle tedy zůstat doma, podrobovat se e, různé rehabilitaci a péči, tak aby byla udržena kvalita jejich života aby mohli žít tedy v normálních podmínkách doma. A vy jako předsednictví hodláte prosazovat eh, věci, které se týkají eh, starších občanů. Je to spojeno se stárnutím. Děkuji. A nyní paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já bych vám srdečně poděkovala za tuto prezentaci. Jsem tady, já jsem zpravodajka pro směrnici ohledně zdravotnických prostředků. Tady už zaznělo tolik věcí, že už o tom nebudu hovořit. Je mi jasné, že to brzy nastane, že se za to budete zasazovat. Vy jste hovořil o zdravém životním stylu a zneužívání alkoholu. Tady souhlasím, musí se něco stát, protože Eh, skutečně nezdravým eh, životním stylem se generují obrovské zdravotní náklady. Musí se s tím začít už eh, vlastně v mateřské školce. Já jsem byla v výboru jedné takové mm, mateřské školy a některé děti například mm, ne, nejedly vůbec mrkve prostě doma je vůbec neznali, nekonzumovali, takže potřebujeme takovou kampaň, vysvětlovací kampaň. Musíme také informovat například o antikoncepci. Eh, chcete zakazovat, anebo chcete vysvětlovat? To je moje konkrétní otázka. Samozřejmě, že vysvětlovat je lepší paní Rivazi. No i... Vážený pane předsedo, děkuji a děkuji také eh, panu ministrovi z Lotyšska, že je tady. Mám tři náměty. Za prvé, já bych si opravdu přála, abyste jako minister zdravotnictví zatlačil na řešení otázky endokrinních disruptorů. Víte, že tady máme spoždění, máme tady biocidy, pesticidy, to je vlastně e, regulace, která stále čeká na kritéria těchto disruptorů. Samozřejmě v bývalém předchozím legislativním období eh, komise hovořila o ekonomickém dopadu z hlediska kritérií, ale to je naprosto nesmyslné. To je jako kdybyste chtěli na podnicích, aby vám definovali nebezpečí těchto disruptorů. Takže já bych byla ráda, kdyby se zatlačil na komisi, aby přijala konečně tato kritéria, protože eh, DGNV je kdysi už definovala. Další věc. EFSA dnes vydala sdělení, kde říká, expozice bisfenolu A nepředstavuje riziko nebezpečí pro spotřebitele. To je skandál že naše agentura, která je financována z evropských peněz, může vypustit takovouto šilenost a tvrdit, že tady není žádné nebezpečí. Přitom se už lahvičky pro eh, kojence zakázaly, protože tam je riziko eh, malformací, když se to dostane do tekutiny a také máme různé země, Dánsko, Švédsko, Francie a Francie také, kde přijali právě legislativu na zákaz bisfenolu. My platíme agenturu, která nám řekne, že tady není riziko. To je nemožné. Takže žádám vás, abyste jako ministr zdravotnictví bouchl pěstí na stůl u EFSI. Další věc, léčiva. Víte, že ano, já už končím. Minulá komise řekla, my nemůžeme nic udělat s cenotvorbou léčiv. Před chvílí tady byli Španělé, kteří manifestovali a tvrdili, že Solvadit na hepatitidu C stojí obrovské peníze. Je otázka, toho, jakým způsobem ovlivňovat tuto cenotvorbu. Není možné, aby to byly farmaceutické formy, které tvoří tyto ceny, protože dostupnost léku bude nemožná. Děkuji vám, paní McGuinness. Není tady? Pan Pot. Děkuji vám, pane předsedo. A vítám pana ministra a zástupce lotyšského předsednictví. Já doufám, že budete souhlasit s tím, že endokrinní disruptory jsou jedním z největších hrozeb pro lidské zdraví. Mohou poškodit lidské zdraví mnoha různými způsoby. Evropský parlament schválil usnesení už v březnu 2013, které volalo po nějaké akci a evropská veřejnost i vědecká komunita ho široce podpořila. Komise měla zveřejnit konkrétní vědecká kritéria na definici endokrinních disruptorů v prosinci 2013. Nic se nestalo, lhůta vypršela a téměř přesně před rokem 2014, 23. Eh, ledna, jsem se na toto zeptal řeckého předsednictví. Eh, později v lednu zástupce komise eh, oznámil, že vývoj těchto kritérií se spozdí nejméně o rok. Teď tedy uplynul ten rok a já vám vám pokládám stejnou otázku, kterou jsem položil řeckému předsednictví. E, jako je konkrétní akce, pokud nějaké plánuje vaše předsednictví k tomu, aby e, zatlačilo na komisi, aby předložilo tento balíček e, o endokrinních disruptorech? Děkuji, paní Kestinger. Mnohokrát děkuji, vážený pane ministře. My jsme teď vyslechli celou řadu námětů. Já bych vás chtěla upozornit na jinou otázku a sice osiva. Jistě jste zaregistrovali, že v posledních měsících se hodně hovořilo o návrhu Evropské komise Lesung diesen Vorschlag zurück über ohledně mm, používání soli, pak to bylo zamítnuto. Ehm, je to velice složitá otázka, ehm, je to propojeno s mnoha aspekty. Nyní máme pět nařízení, vyvolalo to velký rozruch. Jak to vypadá? s tímto tématem. Eh, byly tady velké snahy. Eh, neakceptovat eh, tyto návrhy ohledně osy, My teď očekáváme nový návrh ze strany komise, který by nebyl byrokratický, který by podpořil výrobce osiv v Evropě, eh, který by je podpořil v boji proti nadnárodním společnostem. Myslím si, že u nás je velmi důležité mít rozmanitost na trhu eh, s osivy. To není důležité pouze pro zemědělce, ale také pro spotřebitele, takže bych byla ráda, kdybyste nám řekl, jak se stavíte k této otázce a kdybyste nás mohl podpořit v rámci našeho parlamentu. No, Mr. Děkuji, pan Mazuronis. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, protože jsem z Litvy, tak bych vám nejprve chtěl e, osobně a vaší zemi Lotyšstvu popsat co nejvíce úspěchu během vašeho předsednictví. A protože litevština a lotyština jsou si trochu podobné, zeptám se vás litevsky. Máme velice různé eh, přístupy k eh, veřejnému a soukromému zdravotnickému sektoru. V některých zemích eh, jsou tendence posilovat veřejný systém, v jiných se zase klade hlavní důraz na soukromý systém. A já bych se vás tedy zeptal, budete diskutovat o otázkách soukromého zdravotnictví, jeho odpovědnosti a tak dále. Jaký, jaký přístup bychom měli zvolit? Máme mít společnou evropskou politiku, anebo každý členský stát by měl rozhodovat sám o té, o té rovnováze mezi těmito dvěma systémy? Děkuji, pan Peterle. Děkuji. Já jsem tady, pane ministře. Já vítám ambice lotyšského předsednictví v oblasti zdravotnictví a přeji vám mnoho úspěchů. Souhlasím s vámi že občané musí přijmout více zodpovědnosti za své osobní zdraví. A jsem rád, že zdůrazňujete zdravý životní styl, kterým může každý dosáhnout změny. Myslím si, že občané eh, takto budou zdravější. Pokud jde o kompetence, tak myslíme si, že členské státy by měly projevit větší ochotu ke společným akcím. Jaké akce tedy navrhnete na konferenci v Rize? Kdo tam bude pozván? Budou tam zástupci mládeže, zaměstnanců, zaměstnavatelů a tak dále. Já si myslím, že my budeme konkurenceschopní, pokud budeme mít zdravou pracovní sílu. E, co tedy e, uděláte s tou neadekvátní implementací směrnice o přeshraničním zdravotnictví? Naši pacienti mají určité problémy s proplácením zdravotní péče, která, které se dočkali jinde než ve své zemi. Děkuji. Paní Cabezon Ruiz. Děkuji, pane předsedo. Já také chci přivítat pana ministra. Skutečně já i e, souhlasím s tím, co řekl a musím říci, že možná e, tady by měl Eh, více zdůraznit eh, jiné priority, které jsme slyšela tady i od eh, kolegů zde, jako je například přístup k novým léčivům. V roce 2006 Rada potvrdila základní hodnoty a principy evropského zdravotnictví, jako je to v souladu se sociální Evropou a je jasné, že teď pořád je to velká výzva a řada zemí eh, má velký problém s přístupem ke zdravotnictví a k léčivům. Konkrétně já teď eh, nesouhlasím s tím, že Junckerova komise chce stáhnout eh, tu směrnici o eh, cenách mm, léčiv, je nutné, abychom opět přišli s touto iniciativou, abychom měli regulaci, protože ta je důležitá pro přístup k novým léčivům, abychom měli i databázy, veřejnou databázi s cenami všech léčiv ve všech členských státech, abychom měli jasná pravidla pro tyto ceny abychom mohli potom dělat různá vyšetřování, abychom mohli třeba vyšetřovat eh, zneužívání eh, na trhu, jako například je to u léčiv pro, hepa, pro oči žloutence eh, C. A chci se zeptat, je nutné tedy toto udělat. A já se ptám, jak přistoupíte k této iniciativě a konkrétně přijmete nějaké iniciativy, které se budou týkat léčiv na žiloutenku typu C a mm, aby nedocházelo ke zneužívání postavení na trhu, a mm, kde ty ceny jsou příliš vysoké kvůli dominantnímu postavení na trhu. A jak tedy garantovat i přístup k léčivům pro všechny evropské občany? Děkuji. Thank you very much. And now... Děkuji. Christian Buzoj. Děkuji. Já jsem nebyl příliš přesvědčen o tom, co konkrétně e, můžete udělat, abyste odblokovali směrnici o transparentnosti v oceňování e, lékařských produktů. Já jsem stínovým zpravodajem proto. Na podobné schůzi v tomto sále, kdy si italské předsednictví slíbilo, že podpoří tuto iniciativu, ale v praxi se nic nestalo. E, pokud jde o žloutenku C, tak při zachování principu subsidiarity v oblasti veřejného zdravotnictví, jaké mechanismy bude Evropská komise využívat na výměnu informací a osvědčených postupů mezi členskými státy, pokud jde o přístup k léčivům. E, s ohledem na to, že přístup k inovativní medicíně zůstává problémem v mnoha členských státech, zvláště tam, kde jsou omezené zdroje. A konečně, co může Evropská unie a Evropská komise udělat proto, aby podpořila členské státy v implementaci a vytváření e, národních plánů na boj proti žloutence C, vzhledem k tomu, že pouze pouze několik členských států zatím implementovali eh, všeobecné strategie na boj proti této nemoci. Děkuji vám. Děkuji. Místo předsedkyně Dačiana Sarbu. Děkuji, eh, pane předsedo. Minulý rok Eh, rada přijala eh, plán, který obsahoval přes 60 závazků od členských států a komise. Eh, jak bude vaše, komis, va, vaše předsednictví pokračovat v této agendě? Děkuji. Paní Schere Pirik. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já jsem tady. Eh, já bych chtěla říci eh, panu ministrovi několik slov k antibiotikální rezistenci a k situaci v Nizozemsku. Vy jste odpověděl, nicméně ten problém je čím dál naléhavější pro veřejné zdraví. A existuje to velká provázanost mezi zdravím zvířat a zdravím lidí. My musíme krmit lidi po celém světě. A jak? Prostřednictvím mléčných produktů, drůbeže, hovězího masa a tak dále. Vy jste zmínil, že se bude konat eh, kongres na toto téma. A mohla bych se zeptat, jak chcete eh, zapojit sektor eh, hortikultury do této oblasti. Paní Guteland? Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane ministře. Já také velice ráda využiju této příležitosti k tomu, abych přivítala lotyšské předsednictví. Myslím, že je to velká příležitost já jsem studovala eh, na vysoké škole při eh, svých studiích ekonomie eh, Lotyšsko v době transformace a myslím si, že je velkým úspěchem, že jste nyní předsednickou zemí. Teď trošku přitvrdím a zeptám se na něco, co považuji za velice důležité stejně jako mnoho dalších kolegů se domnívám, že musíme zatlačit na komisi v oblasti endokrinních disruptorů. Včera eh, výbor Jury eh, prohlásil, že parlament chce, aby komise jednala. Víme zcela jistě, že vědci eh, souhlasí s tím, že chlapci mohou mít v budoucnu problémy s plodností vzhledem k tomu, jaké probíhají hormonální změny při dospívání a víme, že toto může mít závažné následky jako cukrovku, rakovinu a další závažné choroby. Takže já doufám, že od vás uslyším, že zatlačíte na komisi, aby jednala. A potom ještě otázku, která se týká eboli. Mě překvapilo, že toto slovo tu dnes zatím nepadlo. Podle mého názoru nesmíme opakovat tu chybu, eh, kterou jsme udělali v historii. Víme, že lidé eh, umírali při té strašlivé epidemii a víme, že se tomu dalo zabránit Eh, pokud bychom včas se sbírali eh, vědecká data, protože měli jsme vakcíny pro budoucnost. Takže prosím, řekněte, že se zasadíte o dlouhodobou strategii. Děkuji a poslední otázka, pan Faria. Děkuji. E, jak už tu řekl e, jeden kolega, tak chci se zeptat, co hodláte dělat v oblasti e, spotřeby alkoholu. Snížení o 10% je velice ambiciózní cíl, možná až příliš ambiciózní. jak chcete spotřebu alkoholu snížit u té části obyvatelstva, která je na alkoholu závislá. Na druhé straně víme, že alkohol eh, je velkým průmyslovým sektorem, který zaměstnává tisíce lidí. Jak jste ve svém úvodním prohlášení řekl, v Evropě máme dobrý zdravotnický systém, eh, na druhé straně členských států je 28 a jak to všechno chcete uvést v soulad? Pane předsedo, musíme také zohledňovat různé kultury 28 členských států. Eh, jak to vypadá s opatřeními, eh, která možná nebudou všude stejně přijímána, jako navýšování cen a tak dále. Je potřeba vnímat ty kulturní rozdíly. A uh, už se blížím ke konci. Řekl jste, že ne nutně chcete legislativu, ale že chcete zmiňovat škodu, která vzniká s potřebou alkoholu v Evropě. Jak to potom ale eh, bude vypadat s léčivy a s rozdíly v jejich cenách? Víte, že v, v, že, někde, že v Evropě jsou některá léčiva desetkrát dražší než jinde na světě? Eh, děkuji, to bylo hodně otázek, eh, tak prosím, máte deset minut na odpověď. Vážení, vážené dámy a pánové, vážení poslanci, děkuji za ty četné otázky. Bohužel ale moje letadlo nepočká. Zhruba za sedm minut bohužel budu muset odejít. A pokusím se do té doby zodpovědět co nejvíce otázek. S velkým zájmem jsem si vyslechl vaše otázky a e, vaše komentáře. A prosím e, ty, e, kterým nestihnu odpovědět, aby mi to neměli za zlé. Pokud jde o ta dvě nařízení, o lékařských prostředcích a eh, in vitro lékařských prostředcích, eh, tak eh, mohu ještě jednou říci, že to je naše priorita a bude to naše priorita. Víme, co je potřeba udělat. Máme plán a já mohu se oso- osobně slíbit, že budu usilovat o kontakty s ministry zdravotnictví e, dalších členských států. Včera jsem hovořil s panem doktorem Lízem a e, poprosil jsem ho také, aby mi zprostředkoval kontakt s německým ministrem zdravotnictví a dnes už jsem dostal e-mail v tom smyslu, že ministr zdravotnictví Německa e, obdržel mou prozbu a podobně bych to chtěl udělat i se všemi dalšími zeměmi, kde máme nevyjasněné otázky. Musíme e, se snažit o kompromis, abychom dosáhli pokroku s těmito nařízeními a doufat, že naše předsednictví e, tuto práci dokončí Jedna otázka tu zazněla vícekrát a ta také patří k prioritám našeho předsednictví a to je spotřeba alkoholu. A konkrétně e, usilujeme tedy o snížení o 10%, což je vlastně doporučení Světové zdravotnické organizace a Evropská komise stanoví konkrétní cíle specifické pro Evropu na základě e, návrhu zainteresovaných aktérů. Co tedy můžeme udělat pro to snížení? I tady máme návrhy VHO. Jsou v podstatě tři možnosti. Za prvé e, můžeme zvýšit daň, spotřebitelskou daň za alkoholické nápoje, za druhé omezit reklamu, možná až k zákazu a za třetí šířit informace, zejména mezi mládeží. A tyto nástroje velice dobře fungují, zejména pokud jsou používány současně. A to bude i naše metoda. Pokud jde o e, minimální ceny e, alkoholických nápojů, tak tady máme radost, že byly podniknuty kroky v tomto směru. To je opravdu efektivní e, způsob, jak omezit spotřebu alkoholu. Pokud jde o konzumaci alkoholu u těhotných žen, To je samozřejmě jev, který vůbec není žádoucí a mělo by to být zakázáno. E, pokud jde o e, osiva a zemědělství, tady bych chtěl poukázat na to, že to vlastně není moje kompetence, ale e, přesto chápu, že je to důležitá otázka a já ji předám dál našemu ministrovi zemědělství. Pak tu padla ještě otázka na to, eh, proč ta nebo ona eh, otázka nepatří k prioritám lotyšského předsednictví. Eh, já to vůbec nechci nějak odbývat, jsou to také důležité otázky, otázky, ale zkrátka jsme se museli rozhodnout, na které priority se chceme koncentrovat. Pokud jde o vzácné choroby, tak bylo rozhodnuto, eh, že budeme usilovat o systematicky koordinovaný, eh, systematické koordinované kroky abychom eh, si vytvořili přehled o situaci. Členské státy musí úzce spolupracovat s eh, pacienty, s organizacemi pacientů, eh, tak, aby došlo včas ke správné diagnoze a aby generická léčiva byla včas k dispozici. Existují tady sítě kontaktů, s jejichž výstavbou už jsme začali a budeme v ní dále pokračovat. Pokud jde o přeshraniční spolupráci, e, tady máme návrh směrnice, na kterém už práce započaly, ale evropská referenční síť musí být ještě dále rozšířena. Situace je bohužel taková, že členské státy e, tuto směrnici prosazují jen se spožděním. Důležité ale je, že například je e, plánováno, aby účty, aby účty musely být transparentní a v Lotyšsku e, je to tak, že německé pojistky nejsou vždycky akceptovány e, při platbě v lotyšských nemocnicích. Takže tady ještě je hodně nejasností. Pokud jde tedy o přeshraniční e, výměnu, e, je to e, problém a budeme také pracovat v Lotyšsku na této směrnici. A to též platí i pro členské státy. Každá země ví nejlépe, jak tu implementaci provádět. A poslední otázka, kterou jsem si zapsal, se týká soukromého zdravotnictví. Na neformální radě ministrů jsme o, o, o tom plánujeme diskuzi. Komisař pro zdravotnictví e, nám chce představit svůj pohled na věc, slíbil nám to a do té doby bych chtěl jenom říci, že pracujeme na různých tématech v oblasti zdravotnictví a e, pro, Světová zdravotnická organizace má takovou Bibli Health 2020, Evropská komise má také podobný dokument, kde toho ale e, o zdravotnictví není příliš mnoho napsáno, nebo skoro vůbec nic, pouze e, tedy e, chci poukázat na to, že rok 2020 přijde možná rychleji, než se nám zdá a co se stane potom. Musíme se nad tím v pravý čas zamýšlet, musíme o tom začít diskutovat o tom, eh, jak, eh, jak budou vypadat naše plány po tomto datu. A zdravotnictví by tam mělo dostat eh, příslušný prostor. Na neformální schůzce ministru zdravotnictví v Rize až nám představí pan Andriu Kajtis svou vizi o zdravotnické politice Evropské unie do budoucna. E, navrhnu, abychom e, uvažovali o tom, aby zda právo na zdraví, které je lidským právem, e, bylo nahlíženo odděleně od povinnosti člověka se o své zdraví starat a tedy zabezpečovat své vlastní zdraví. My to tedy, my se tím zabýváme v Lotyšsku už nyní. Máme zákon na ochranu práv pacientů a chceme eh, i povinnosti pacientů zapracovat do naší legislativy. Eh, tímto bych chtěl eh, poděkovat za diskuzi. Děkuji za vaše otázky, kterých bylo opravdu hodně. A omlouvám se, že jsem nestihl odpovědět na všechno z důvodu nedostatku času a děkuji za ta přání zdaru pro lotyšské předsednictví i pro mě osobně. Thank you very much for your Děkuji za to, že jste mezi nás přišel a že jste nám odpovídal. Teď si dáme minutovou přestávku, abychom mohli vyprovodit pana ministra a potom přijde na řadu hlasování. please, if someone have to left, uh, Prosím, pokud chcete odejít ze sálu, učiňte tak v tichosti a rychle, Okay. We can... Uh, Dobře, takže můžeme začít hlasovat. Budeme hlasovat nejprve o eh, označování země původu masa u zpracovaných potravin. Myslím, že můžeme rovnou začít hlasovat. Teď přejdu do italštiny. Vi invito a mettere tutti la carta di voto e possiamo... Že prosím, připravte si všichni hlasovací karty. Začneme pozměňovacím návrhem 14. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 14. Děkuji, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že zamítnuto, ale ověřme to. Avete votato tutti? Všichni jste odhlasovali. Questo chiedi ai... OK. Dobře. Tím uzavírám hlasování. Zamítnuto. Návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnut. Návrh 17. Kdo je pro? Proti? Odsouhlasen. Návrh 18, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Návrh 19, kdo je pro? Ne, ne, ne, ne, ne, ne, 19 odpadá, vzhledem k tomu, že byl přijat návrh 17. Návrh 20, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnut? Návrh 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnut? Návrh 23 ve dvou částech. Není první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuta. Návrh 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuté. Návrh 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 26 eh, po částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasená. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuté. Návrh 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh. Dvacet devět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Souhlasen. Návrh 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Souhlasen. Návrh 33 jde pro? jde proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 35. Jde pro? jde proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 39. Jde pro? jde proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 38. Návrh 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnout. Návrh 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel odsouhlasen. Návrh 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Nyní budeme hlasovat dohromady o 41, 42, 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnutý. Návrh 45. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, zamítnut. Nyní návrh 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnout? Návrh 47. Kdo je pro? Kdo je proti? se zdržel, zamítnut. Návrh 48, jde pro, jde proti, to se zdržel, zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu 49, kdo je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 50, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 51, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrhy 53, 54, 55, 56 dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuty. Návrh 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se slyšel Zamítnut. Návrh 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se slyšel Zamítnut. Návrh 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnut. Návrh k návrhu 60 tady je žádost e, o ústní pozměňovací návrh e, od socialistů. Jsou zde námitky? We need uh, four members of the object. Potřebujeme čtyři, případně čtyři členy. Huh? Okay. Okay. Dobře, takže můžeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu 60 eh, s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. Návrh 62. Kdo je pro? jde proti, kdo se zdržel odsouhlaseno. Návrh 63, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel odsouhlasen. Návrhy 64, 65, 66 jsou totožné. Kdo je pro tyto návrhy? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnutý? Návrh 67. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Návrh 68, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Návrh 71, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Návrh 69, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, Pro. A prověříme, prověříme. 69. Hlasujeme elektronicky o návrhu 69. Máme tady tři z EPP navíc a jednoho socialistu navíc. Ještě jeden z EPP navíc. Dobře, děkuji. Uzavíráme hlasování. Zamítnut. Návrh 70. Jde pro. Jde proti. Kdo se zdržel? souhlasen. Návrh 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Návrh, návrh 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Návrh 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnut? Návrh, návrh je 76, 77, totožné, protože, takže hlasujeme dohromady, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 78, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Návrh 70, návrhy 79 80, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasený. Návrhy, návrh 81, a 82 jsou stejné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuty. 84 odpadá. Hlasujeme o návrhu 87. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, zamítnuto. Návrh 85, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Návrh 83, v několika částech, ve třech částech. Ne, ne, ne, omlouvám se, byl stažen. Takže hlasujeme o 89, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o návrhu 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Na, budeme hlasovat nyní o návrhu 90. Kdo je pro? Kdo je proti? A prověříme. Abbiamo un SND di troppo. Jeden ze socialistů navíc, děkuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 88. Kdo je pro? Kdo je pro návrh 88? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dobře, takže si to prověříme. Hlasujeme elektronicky o návrhu 88. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 86. Kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. A nyní e, máme e, úvodní ustanovení, návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 5. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut, návrh 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel odsouhlasen, návrh, ne, prověříme, dobře, takže prověříme elektronicky návrh číslo 6. Všichni odhlasovali, končím hlasování. Zamítnut. návrh 8. Jde pro. Jde proti. Kdo se zdržel? Omlouvám se. Prosím vás ještě jednou ruce nahoru. O návrh 8. Kdo je pro? 8. Pro. A byl zamítnut? Omlouvám se. Nyní návrh 7. Hlasujeme o návrhu 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se šel zamítnout? Návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Jeden eh, z socialistů navíc. Děkuji. Končím hlasování. Zamítnout. Návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 11. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel. Odsouhlasen návrh do 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Odsouhlasen návrh 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Odsouhlasen návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut. A nyní zde máme žádost od socialistů, abychom si udělali malou pauzu před konečným hlasováním, nebo ne? Ne? Dobře, takže můžeme hlasovat za konečné závěrečné hlasování o celém návrhu. Avete votato tutti? Všichni jste hlasovali. Konec hlasování. Návrh byl odsouhlasen. Thank you. I have it, but okay. Let's no, segui questa perché non so se ci sono ah, okay. cambiamenti. Ok. Se no, Plus minus. Ok. OK. We have, uh... Dobře. Takže další bod na programu to je hlasování o zprávě Damten o zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s plemenými zvířaty a jejich zárodečními produkty v Unii a jejich dovoz do Unie. Possiamo... Můžeme Můžeme začít hlasováním. Dobře, budeme hlasovat. Návrh 57. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnout, Navrh 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 6 je stažen. Návrh 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnout, Návrh 61. kde pro? kde proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 7 je stažen, návrh 63. Zpravodaje, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Osouhlasen. 62 je stažen, návrh 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Hlasujeme o návrhu 64. Abbiamo un socialista di troppo. Jeden socialista navíc. Dobře, končím hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 8 je stažen, návrh 65 zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh, návrhy 9 a 10 jsou staženy, návrh 11 se zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 66. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme elektronicky. A vy Avete votato tu? Všichni odhlasovali. Uzo. Čím hlasování? Odsouhlaseno. Návrh 68 to je pro? Proti? to se zdržel? Odsouhlasen. Mm, kompromis 2. to je pro? je proti? to se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 70. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 71 Prověřit chcete. Prověříme. Zpravodaj chce prověřit návrh 70, takže prověříme. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Dobře. Návrh, 6, návrh 71. 71, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Návrh 72, kdo je pro, kdo je proti, se zdržel, zamítnuto. Návrh 73, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 74, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Kompromis 3, kdo je pro? Kompromis 3. Kdo je proti? Kdo se zdržel odsouhlasen? Návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel odsouhlasen? Návrh 77-78 dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, Zamítnutý Návrh 79, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, prověříme. o votato tu... Všichni odhlasovali, můžeme uzavřít hlasování. Zamítnut. Takže tak, takhle to nelze vidět jinak. Návrh 15, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tady asi máme problém. ce annunciato. annunciato. I'm going to explain the problem. Já vysvětlím, v čem je problém. Italsky. <clears throat> my zde máme jednoho člena ve výboru, který nemá kartu a, a hlasí buď jako plus, ukazuje nebo minus. A když jsme si prověřovali předchozí bod, jak jste viděli, tak tam vlastně to bylo téměř těsné, 33 pro, 33 proti a tudíž elektronic... A, takže kolega Mazuronic vlastně se nám neobjevuje, když se hlasuje elektronicky. A kolega Mazuronic hlasoval pro. Takže... Pane Grote. Už tady hlasujeme téměř hodinu. 30 minutes of one, one hour. So, and I think it's už hlasujeme tady skoro 30 minut a já si myslím, že není možné zkrátka vzít někomu hlasovací kartu. Já si myslím, že pokud začneme s takovými to hrátkami, tak z toho vznikne zmatek. Ale musíte to rozhodnout vy. Capisco cosa dice. Já chápu, já to chápu, co myslíte, ale já, takže on od začátku prostě víme, že nemá, takže jenom dává takové signály, plus minus. Ono to zatím nebylo tak podstatné, ale bohužel teď by měl asi si opatřit tu kartu, protože no, on chápe, v čem je problém. Takže ten, toto hlasování bude platné, ale prosím, opatřte si hlasovací kartu tak, aby pro následující hlasování, abychom mohli tedy skutečně mm, elektronicky řádně volit. Hlasovat, pardon. Takže budeme pokračovat. Dobbiamo votare l'emendamento 15. Nyní hlasujeme o návrhu 15. Kdo je pro návrh 15? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. Návrh 16. Odpadá? Ne? Ne, hlasujeme. Hlasujeme o 16. Návrh 16. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Návrh 80. Kdo je pro, kdo je proti, To se zdržel zamítnout. Návrh 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel odsouhlasen. Návrh 18, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel odsouhlasen. Návrh 81, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel odsouhlasen. Návrh 19 je stažen, návrh 82, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, prověříme. všichni odhlasovali? Můžeme uzavřít hlasování. Zamítnuto. Emendamento 80. Návrh 83, kde je pro? Proti? Zdržel se? Podle mě je stejný výsledek jako předtím, ale prověříme to i teď. Závěr hlasování. jeden navíc od socialistů. OK. Avete votato tutti, possiamo chiudere il voto. Všichni odhlasovali, můžeme uzavřít hlasování. Souhlaseno. Návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen návrh 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. A návrh 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 89, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout, Návrh 90, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel odsouhlasen. Návrh 25, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel odsouhlasen. Návrh 92, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel odsouhlasen? Návrh 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel odsouhlasen? Hmm, a teď v bloku 93-94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnutý? Opět en blok 95-96. Kdo je pro? kdo proti, to se zdržel, zamítnutý, Amblok 97, 98, 99, 100. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Zamítnutý. Návrh 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrhy 102, 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnutý. Návrh 105 spolu s 106, 107, 108, 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnutý. Návrh 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? No, odsouhlasen. Návrh 111, 112. Kdo je pro? Proti? se zdržel, zamítnutý. Návrh 114. Kde pro? Kde proti? Se zdržel, zamítnut. Návrh 115. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 116. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se slyšel Odsouhlasen. Návrh 121. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se slyšel Zamítnut. Návrh 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se slyšel Zamítnut. Návrh 123. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Na, nebudeme hlasovat hlasovat o návrhu 124, 125, 126 a přejdeme k návrhu 27 o přílohách zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel odsouhlasem. Návrh 127. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel odsouhlasen? Návrh 128. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel odsouhlasen. Návrh 129, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel odsouhlasen. Návrh 130, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel odsouhlasen. Návrh 131, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel odsouhlasen. A nyní kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen. Návrh 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zdržel odsouhlasen. Návrh 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zdržel odsouhlasen. Návrh 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel odsouhlasen. Návrh 33. Kdo je pro? jde proti, se A odsouhlasen. Návrh 34, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel odsouhlasen. Návrh 35, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel odsouhlasen. Návrh 36, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel odsouhlasen. Návrh 37, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel odsouhlasen. Návrh 134. pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. A blok 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45. Ne. Ne. Ano. Ano. Včetně 45. Unblock. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se Odsouhlasen. Návrh 135. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se sešel Odsouhlasen. Návrh 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se sešel Odsouhlasen. Návrh 137. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se sešel Odsouhlasen. Na 139. Kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel odsouhlasen. Návrh 140. Kdo je pro? je proti? Kdo se zdržel odsouhlasen? A nyní úvodní ustanovení. Návrh 1 zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel odsouhlasen? A nyní budeme hlasovat o kompromisu 1 kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Nyní návrh 2 zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 3 zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Na, nyní se dostáváme k uh, ustanovení 16, eh, návrh 4 zpravodaje, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Návrh 55, kdo je pro, kdo je proti, to se zdržel, odsouhlasen. Návrh 56, kdo je pro, kdo je proti, to se zdržel, odsouhlasen. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu. Elektronicky zahajuji hlasování. Avete votato tutti? Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Odsouhlasená. Eh? Congratulazione al collega Dantén. Já blahopřeji kolegovi Danténovi. E passiamo adesso... Nyní se dostaneme hlasování o bodě, bodu 12 podle programu, což je zákaz rybolovu unášenými sítěmi. Kolega Afronte. Začneme eh, společným hlasováním o návrzích 19 a 20. Kdo je pro? je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Zamítnuty. Nyní se dostáváme k návrhu 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. A nyní návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh, návrhy 7 a 57 jsou totožné, hlasujeme dohromady, to je pro, jde proti, To se držel odsouhlasený návrh. Osm a 59 dohromady. Kdo je pro? Je proti. Kdo se zdržel? Odsouhlaseny. Kompromis 1. Kdo je pro? Kompromis jedna. Kdo je proti? Kdo se zdržel? A souhlasem. A nyní se dostáváme ke kompromisu 2. Kdo je pro kompromis 2? Kdo je proti? Odsouhlasen. Kdo se zdržel? Odsouhlasen. A nyní se dostáváme k Adesso votiamo il com- Budeme hlasovat o kompromisu 2A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo zdržel? Zamítnost. Teď hlasujeme o kompromisu 2b. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. A nyní budeme hlasovat o návrzích 11, 64, 65 a 67. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasený. Teď hla, návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasený. Nyní budeme hlasovat o návrhu 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Hlasujeme nyní o návrhu 16. Kdo je pro? Omlouvám se, vracíme se zpět. Bylo by správně řečeno, že máme hlasovat o návrhu 15. Takže teď hlasujeme nejprve o návrhu 15. B, C, návrhu 15, definice DriftNet, unášená síť. Takže hlasujeme o návrhu 15 pouze v bodě B Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? prověříme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Souhlasila. <clears throat> Nyní budeme hlasovat o návrhu 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel odsouhlasen? Nyní hlasujeme o návrhcích 1774, to je pro, to je proti, Zase zdržel odsouhlaseny. Nyní hlasujeme o kompromisu 3, to je pro, Jde je proti, kdo se zdržel odsouhlasen. Nyní hlasujeme o úvodních ustanoveních, návrh 22, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut návrh 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel. Prověříme. Prověříme. Abbiamo votato tutti. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Nyní hlasujeme o návrhu 24. Kdo je pro návrh 24? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. je 26, 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Ty. A nyní hlasujeme o návrhu 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnout? Nyní hlasujeme o návrhu 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnout? Návrh 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnout? Návrh 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnout? A kompromis 4. Kdo je pro kompromis 4? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Nyní budeme hlasovat o návrhu 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Odpadá návrh 1. Nyní hlasujeme o návrhu 33. Kdo je pro? jde proti, kdo se zdržel odsouhlasen. Nyní se dostáváme k návrhu 40, kde pro návrh 40, Jde proti, se zdržel. Prověříme. Prověříme. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Takže návrh je zamítnut. Nyní se dostáváme k návrhu 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel zamítnut. Návrh 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnut? Návrh 43, 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnutý? Návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel osouhlasen? Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel odsouhlasen? Nyní budeme hlasovat o návrhu 50. Kdo je pro? kdo je proti, kdo no, se zdržel odsouhlasen. Návrh 51, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut. Návrh 52, kdo je pro, kdo je proti, prověříme. Prověříme. A je třeba, byste všichni zvedali řádně ruce. Já chápu, že jste již unavení. Všichni odhlasovali, konec hlasování. Odsouhlasil. Návrh 53. Kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel to Návrh 54. Kdo je pro? kdo je proti, se zdržel zamítnut. Návrh 55, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut. Návrh 56, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut. Závěrečné hlasování elektronicky, pane předsedo. Návrh 60. My jsme nehlasovali o druhé části, jsme nehlasovali. To bylo mimo, ta byla mimo kompromis Ale o té jsme měli hlasovat, nehlasovali. Nejdřív si to najdeme. Thank you. Mi dicono che hai ragione e che lo dobbiamo votare. No, ma se pravdu, měli jsme o tom hlasovat. Takže, eh, takže na straně dvě voting list, tam ta druhá část návrhu 60. Návrh 60, druhá část, měli jsme o ní hlasovat. A tudíž, prosím, tam se, kde je pro. Kdo proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasena. Výborně, Kaputo. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Blahopřeji zpravodaji. Con questo abbiamo finito le votazioni. Skončili s hlasováním a můžeme přejít, můžeme přejít k bodu 13 podle programu. Colleagues, Vážení kolegové, schůze pokračuje. A e, já bych vás chtěl poprosit, pokud chcete odejít, abyste odešli rychle. Budeme pokračovat. Jdeme na další bod. A sice bod 13. Dear colleagues, the next item it is... Vážení kolegové, nasledujícím bodem je e, rezerva tržní stability. E, jak víte, obdrželi jsme přes 200 pozměňovacích návrhů a já začnu rovnou tím, že dám slovo zpravodaji panu Ivu Veletovi aby nám řekl, co si myslí o pozměňovacích návrzích. Ale ještě předtím, než začneme, Ivo, tak eh, vážení kolegové, pan Afronte, Pokračujeme, pane Afronte. Schůze pokračuje. Ivo má slovo. Thanks very much, uh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám všem za pozměňovací návrhy. Přečetl jsem si je velmi pozorně. Uh, už je skoro uh, půl šesté, takže nebudu mít čas projít je všechny. Za to se omlouvám. Soustředím se na ty nejkontroverznější, nejcitlivější a nejdůležitější. A klidně potom se ptejte během výměny názoru. Tak první bod, který nesmíme zanedbávat, je to, že eh, má, existuje velká většina pro rezervu tržní stability, protože je zásadní pro budoucnost ETS. Samozřejmě názory se různí, Eh, ohledně eh, přesné podoby a fungování této rezervy a také eh, data zahájení. Jsou to návrhy na začátek roku 2017, jiní poslanci se drží návrhu komise na rok 2021 a jsou tu i návrhy na odložení za toto datum, ale to jsou menšinové názory. Já pevně věřím, vážení kolegové, že v následujících diskuzích a vyjednáváních najdeme řešení soustřeďme se na další aspekt, a to jsou backloadované povolenky, jedno z hlavních témat eh, této zprávy. Někteří kolegové by je chtěli eh, trvale smazat, zkrátka zrušit, ale eh, já bych to chtěl schrnout tak, že Většina kolegů by byla proto, aby byly umístěny přímo do rezervy tržní stability. Mnoho pozměňovacích návrhů od několika politických skupin je chce umístit do MSR. A já si myslím, že většina z nás se shodne na tom, že musíme nějakým způsobem zajistit, aby ty backloadované povolenky nespůsobily zbytečné narušení trhu tím, že v roce 2019-2020 by se objevily zpátky na trhu. Musíme pro ně najít nějaké řešení tím úzce souvisí, pane předsedo, problém nealokovaných povola, povolenek tedy eh, povolenek, které měly být dány volně k dispozici na konci období, ale které alokovány nebyly. Protože například zůstaly v rezervě pro nové žadatele, nebo nebyly alokovány kvůli eh, zavření některých podniků. A to je otázka na komisi, protože ne všechny politické skupiny vyjádřily své stanovisko, takže o tom ještě musíme e, uvažovat a proto e, bych se chtěl zeptat komise, protože e, komise se tímto problémem příliš nezabývá ve svém názoru. Tak možná by nám komise mohla vysvětlit, jak máme zacházet s těmi nealokovanými povolenkami co nejlépe. Teď bych chtěl něco říci k problému, k únikům uhlíku. To už je ošetřeno do roku 2021. Je tu dostatek záruk, ale ozývají se hlasy, že bychom měli dát jasný signál komisi. Jsou to návrhy z ECR, z ALDE, z SD, EFDD, EPP, takže z většiny politických skupin. A já ve své zprávě navrhuji řešit tento problém nejen v úvodním ustanovení, ale také prostřednictvím článku, což by vydalo silnější signál komisi a samozřejmě i radě. Víme, že zítra budou hlasovat naši kolegové v ITRE o svém stanovisku ITRE se tři velké frakce shodly na kompromisu ohledně úniku uhlíku a to by nás mohlo inspirovat a inspirovat a e, pokud se to zítra odhlasuje, tak bychom mohli dále pracovat na tom kompromisu. Já si myslím, že v ITRE vznikne dobrý kompromis. Dalším důležitým aspektem jsou nepřímé náklady pro e, společnosti a jak je kompenzovat. Myslím, že musíme diskutovat o návrzích, které se týkají stávajících národních mechanismů kompenzace nákladů pro úniky uhlíku. Mají tyto nástroje být harmonizovány eh, na evropské úrovni nebo ne? SD podala několik pozměňovacích návrhů, právě tak EPP, eh, které se pouštějí tímto směrem. My víme, a komise to jistě potvrdí, že to nespadá do působnosti návrhu komise, což ale neznamená, že to musíme ignorovat. Naopak, já navrhuji, abychom se zabývali konkrétněji a explicitněji tímto problémem v článku o revizi ETS, o kterém se diskutuje. Chtěl bych také říci pár slov k inovaci a návrhu na eh, inovační fond. Mnozí kolegové ve svých pozměňovacích návrzích eh, se zabývají problémem financování eh, energeticky intenzivního průmyslu tak, aby se dokázal vypořádat se závazky v, v oblasti CO2. Já navrhuji eh, využít příjmy z uvolnění 30 milionů povolenek na financování tohoto inovačního fondu. Jiní, jako kolega Fjellner, navrhují 40 milionů, další to nechávají otevřené, odkud se ty peníze vezmou. Tedy ano, jsou pro inovační fond, ale nechávají otevřenou otázku, jak bude financován. Další frakce také expl- explicitně odkazují na eh, NAR 300. Já očekávám, že bude pokračovat dialog na, o, o tomto návrhu. Můžu to zhrnout tak, že výbor podporuje eh, zřízení inovačního fondu a je ještě potřeba objasnit, jak bude financován a kolik těch financí bude. Dalším důležitým problémem jsou samozřejmě nastavené limity pro eh, MSR, tedy ty míry eh, zadržování. Ty eh, návrhy jdou dvěma směry. Někteří kolegové to chtějí posílit, jiní to chtějí oslabit. Další kolegové, například François Grospet a další, navrhují změnit ty spouštěcí mechanismy tak, aby byl omezen počet případů, kdy ta rezerva bude muset být zapojena. Možná by nám komise mohla osvětlit tuto problematiku, poskytnout nám eh, nějaké rady. A eh, jeden z posledních důležitých bodů eh, je odstavec o přeskumu a pane předsedo to můžu shrnout tím, že víceméně panuje v našem výboru konsenzus, že chceme revizi spíše dříve to není ten nejvážnější problém. Já bych zůstal pouze u těchto bodů a samozřejmě jsem otevřený dialogu a všem možným návrhům od kolegů. Děkuji vám. Děkuji. A teď začneme s tínovými zpravodaji. Matias Grote. Já děkuji Ivo Beletovi za tuto předběžnou práci, za věcnou atmosféru, v které jsme mohli pracovat. Bývalo to také jinak, v jiných formách. Dříve bylo nutné také opravovat tento systém. A myslím si, že backloading je eh, opravdu dobrý základ. Jako stínový zpravodaj SAD jsem pro 2017. To nám dává, eh, nebo v naší frakci máme proto širokou základnu. 21 eh, je už příliš pozdě, takže tady bychom se vystavovali určitému riziku eh, ohledně těch eh, backloadovaných certifikátů, které by pak na konci toho období byly opět vrženy na trh. Takže 2017 to je naše stanovisko. O co tady jde? Jde o to, co se udělá s těmi backloadovanými certifikáty. Eh, zda by měly být eh, prostě vůbec vypuštěny. Já jsem pro to, aby byly vypuštěny, ale zítra o tom bude hlasovat ostatně také ITRE, takže bude nutné o tom opět diskutovat, jak by ten kompromis v konečném efektu vypadal. Takže já obecně jsem proto, aby ty certifikáty byly v podstatě vymazány, aby se nevracely do systému. Jaké jsou tady sporné body? To jsou ty hraniční limity. Komise mm, navrhuje 833 milionů, to znamená, když bude tam celkový přebytek, tak eh, já myslím, že toto je dobrý, eh, dobrý návrh, my jsme to vždycky navrhovali z hlediska backloadingu, protože potřebujeme systém, který by byl dynamický a nebyl by statický. Předtím byl statický. A když teď budeme mít tuto rezervu tržní stability, tak konečně tento systém ETS bude dynamický, takže s těmi limity nahoře a dole. Já tady mám těch, eh, ten přebytek nižší než 400 milionů povolenek, to je, myslím, příliš vysoké, myslím si, že by to měly být, bylo mělo být 300 milionů povolenek. A také jsem podal pozměňovací návrh místo 12 celkového počtu povolenek jsem navrhl 20 celkového počtu povolenek v oběhu. E, co se týče e, e, toho návrhu, myslím, že by to mělo být x, minus 1, ne x minus 2. Na to se musíme samozřejmě ještě podívat. Viděli jsme, jak to vypadalo za ekonomické krize. Když se dostal ETS do krize, tak nemohl rychle vlastně reagovat. Tehdy jsme potřebovali dva roky na tu reakci a ta reakce tím pádem nebyla příliš rychlá, takže já navrhuji rok X minus jedna. Eh, teď únik eh, uhlíku a diskuze, která s tím souvisí. Eh, já jsem řekl, že je to těsné, bylo to těsné u Envy, ale myslím si, že já jako zpravodaj bych, se, bych neměnil ten systém uniku a hlíku. Myslím, že MSN není tento správné místo. Ani není správný okamžik nyní, abychom o tom hovořili. E, musíme se zaměřit na ten systém povolenek. Ale pokud kolegové to budou chtít, tak jaká by měla být kompromisní linie, to by mělo být uvedeno v těch úvodních e, stanoviscích, ale já myslím, že měli bychom dávat pozor, tady bude reforma ETS a myslím si, že by eh, nebylo dobré na to příliš tlačit. Já myslím, že nebylo by dobré diskutovat v této souvislosti únik uhlíku, to by nebyl správný okamžik. Takže to byly ty hlavní důležité body. Myslím si, že určité sjednocení názoru je možné ta seskupení tady v parlamentu dala najevo, že mohou změnit eh, svoje stanoviska. Eh, samozřejmě nejsou tady skupiny, které by to chtěly úplně odstranit tu reformu, ale jde otázka rychlosti. Takže je to na tom kapitánovi Ivo Beletovi, který řídí tuto loď a Myslím si, že jsme v dobrých, dobrých rukou. A jsem pozitivní. Myslím si, že na závěr z toho vyjde něco kvalitního a myslím si, že budeme mít taky čas vlastně. Eh, v prosinci budeme mít svět v Paříži, tam se bude diskutovat o klimatických změnách a myslím si, že by bylo dobré, aby náš ETS fungoval dobře v každém případě teď učiníme velký krok tímto směrem. Kolegové říkají, že jsou alternativy k ETS. Samozřejmě existují alternativy. Ty alternativy spočívají v různých 28 daňových systémech. To je ta alternativa. Nic není bez alternativy. Ale pokud budeme mít 28 různých systémů, tak eh, nebo pokud necháme ETS bez změny, tak tady nedojde k skutečné zprávě eh, eh, na evropské úrovni. Ti eh, ministři budou kreativní a pokud nebudeme konat, tak ten systém ETS zbavíme jeho podstaty a o to nám nejde. Takže my jsme se rozhodli politicky postupovat, zvolili jsme tento nástroj, takže já jenom chci dát radu neměli bychom tlačit na eh, toto řízení eh, směrem nahoru. Musíme eh, spravovat a využívat tento nástroj ETS, musíme ho lehce přepracovat a v každém případě všichni kolegové, s kterými jsem se setkal, měli vůli udělat tento krok, takže děkuji za vynikající spolupráci. Thank you very much. Děkuji za ECR, pan Duncan. Děkuji, pane předsedo. Já smekám před panem Beletem, to opravdu nebyl jednoduchý úkol. Ponořit se do těch pozměňovacích návrhů musela být opravdu výzva. Podle podle první schůze stínových zpravodajů soudím, že se e, pohybujeme správným směrem a že najdeme společnou řeč v těch nejdůležitějších bodech. Já se o některých, některých z nich zmíním. Pokud jde o datum zahájení, tak eh, e v rámci ECR také panují názorové rozdíly jako všude, ale myslím si, že se nyní přikláníme spíše k roku 2017 a myslím si, že u toho zůstaneme. Pokud jde o backloadované eh, povolenky, tak my bychom je raději přesunuli do rezervy, než abychom je úplně zrušili. A pokud jde o únik uhlíku, tak myslím, že tady musíme zavést jasná kritéria, abychom mohli dosáhnout pokroku v případě, že nastanou problémy s únikem uhlíku. A musíme mít nastavené spouštěcí mechanismy, které by nám umožnily eh, adekvátně zareagovat. Eh, ještě je potřeba doladit ten kompromis, jestli to bude v úvodním ustanovení nebo v článku, ale každopádně to musí být obsaženo někde v tom dokumentu. Eh, také bych chtěl poznamenat, že jsme v poněkud nešťastné situaci, pokud jde o cenu ropy. Většina toho, co děláme, e, způsobuje, že cena ropy je velice nízká a nebude jen tak stoupat, což znamená, že e, MSR bude prodělávat velice, jako po, zrození MSR bude velice těžké bez ohledu na kompromisy. Je otázka, jestli se, jestli budeme postupovat před bok po boku s našimi kolegy z ITRE a nebo ne. Já eh, pevně doufám, že eh, to bude možné a chtěl bych říci, že teď máme jednu jedinou příležitost a to je MSR. A pokud ta nevýjde, tak přesto, že to zní žalostně, tak si myslím, že Evropská unie nedokáže nabídnout jiné řešení a ETS nebude fungovat a výsledkem bude nefungující svět. Toto je naše jediná šance to napravit. Já, si, já tedy připouštím, že je pozdě, ale myslím si, že pokrok je ještě možný. Děkuji a pan Gerbrandy. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu opakovat, co už řekli kolegové. Je zjevné, že e, postupně dospíváme k poměrně silné společné pozici napříč politickými skupinami v parlamentu. E, očekávám tedy e, optimisticky, že se nám podaří dosáhnout silné parlamentní pozice. Zejména, když si vezmeme, co se děje ve výboru ITRE, kde se bude zítra ráno hlasovat. Zdá se, že i výbor ITRE posílí návrh komise směrem k ambicioznějšímu přístupu. Pokud k tomu přičtu vývoj v radě, tak musím říci, že chovám pevnou důvěru, že Evropská unie je odhodlána posílit systém, nebo možná opravit systém, abych to vyjádřil lépe. A musíme si upřímně říci, že, ta, že jde stále o velmi skromnou opravu, protože i kdybychom přijali tu nejambicioznější verzi MSR, tak to bude pořád ještě poměrně skromný systém s poměrně skromnou eh, reakční dobou a více než skromnými procenty povolenek, které budou vyňaty ze systému a dány do rezervy nebo naopak. Nebude to tedy poslední oprava, ale myslím si, že nám to zatím velice jde a pevně věřím, že zanedlouho dospějeme k dohodě i s radou. Děkuji. Paní Kildanen. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, nejprve bych chtěla poděkovat Ivu Beletovi za jeho práci. Jsem si jistá, že najdeme společnou pozici. Pro nás největším problémem celou dobu bylo datum spuštění MSR a jsme velmi pro rok 2017. Nicméně uvědomujeme si, že pokud chceme zajistit, aby e, rezerva tržní stability v rámci ETS plně fungovala, musíme se postarat o to, aby e, to datum zahájení bylo dříve. Myslím si, že tady máme k dispozici inteligentní řešení. Řešení, které by odstranilo nejistotu, alespoň částečně, z pohledu životního prostředí i z pohledu průmyslu. Už je poměrně pozdě a já nechci dělat nějaká politická kázání, já chci pouze říct, že doufám, že stínoví zpravodajové budou eh, spolupracovat s hlavním zpravodajem a najdou společnou pozici. Děkuji a slovo má Bas Eichhout. Děkuji, pane předsedo, a děkuji i Ivu Beletovi za skvělou práci. A já musím říct, že je to pořádný rozdíl oproti debatě o backloadingu, kterou jsme vedli před dvěma, třemi roky. Možná, že dnes je širší konsenzus e, a více se shodujeme na tom, že něco se musí stát. Takže e, dívejme se na to pozitivně. Velká většina si uvědomuje, že ETS nefunguje tak, jak má, e, což tedy tedy to, to, že měl podporovat nízkouhlíkovou e, ekonomiku a odklonit nás od fosilních paliv. Já souhlasím s kolegou Gerbrandem, že jde o opravu. Je to oprava, která je akutně potřeba, ale zároveň je to oprava skromná. V žádném případě nám nepomůže vyřešit všechno a právě proto komise vždycky říká, říká, že je to první krok a poté se musíme bavit o hloubkovější reformě ETS. A to bude důležité. A já mám velkou radost, že e, už se začínáme shodovat ohledně rezervy tržní stability, ale následující debata bude o tom, jak strukturálně posílíme ETS a jak provedeme tu reformu. A to bude ta zásadní debata e, a proto doufám, že tu skromnou opravu provedeme co nejdříve, abychom mohli nějakým způsobem řešit ten obrovský přebytek povolenek. Podívejme se na posouzení dopadu komise. Výší se ten přebytek povolenek je 2,5 milionu. To je obrovský přebytek a musíme s tím něco udělat. A ten návrh dát je přímo do rezervy je velice skromný. Já si opravdu myslím, že bychom to měli smazat protože i tak máme dost eh, povolenek, eh, i kdybychom smazali 1,4 milionu nebo tak dále, pořád by ten přebytek byl dost velký. Takže myslím si, že je to skromný návrh, ale každopádně se těším na eh, jednání o něm. A ještě k těm diskuzím a úvahám o, e, uhlíko, o únicích uhlíku, e, o kterých hovoří průmysloví lobbysté jako o největší obavě, tak oni tu obavu mají už přes 10 let a já bych chtěl připomenout, že komise to zkoumala e, do roku 2012 a ukázalo se, že k žádnému úniku uhlíku nedochází vlivem klimatických politik. To si musíme uvědomovat, protože průmysl vždycky razí jedno téma a velice zdaří. Brazile toto téma přehání. Kromě toho závěry rady z loňského října eh, nám dávají eh, ujištění, že i únik uhlíku bude součástí vyjednávání po roce 2020, ale zjevně to stále ještě nestačí. To jsou typičtí průmysloví lobbysté. Chtějí pořád víc, víc a víc a já bych chtěl varovat kolegy, abychom eh, se těmi lobbysty slepě neřídili, protože oni a, a, i když jim dáte cokoliv, tak oni vždycky budou chtít trochu víc. A na to bychom si měli dát pozor, protože oni se nikdy, jim nikdy nebude nic stačit. Vždycky Eh, vždycky budou tvrdit, že oni nebudou přece platit za znečištění. Ale my se všichni shodneme na tom, že se musíme posunout k systému, kdy znečišťovatel platí. To vždycky politici říkají, ale jakmile se objeví eh, konkrétní návrh, tak ten princip z toho najednou zmizí. To je zajímavé. Eh, ještě bych chtěl upozornit na jeden bod, který prosazuji v této debatě i já Protože jestliže průmysl razí úniky uhlíku, tak eh, musíme razit ještě eh, další, eh, další téma a to je nedostatek tedy toho, nebo to, že nenastává přechod k jiným palivům. A průmysl říká zcela jasně, že hovoří o ceně 50 euro za tunu CO2. A i kdybychom posílili ten návrh, tak se nedostaneme až na tuto částku. Takže pořád tu máme ten problém, že neexistuje žádný fuel switch. A my víme, že kdykoliv e, se vybuduje nová elektrárna, e, tak, e, tak jsou zásoby na 40-50 let. Takže já si myslím, že největším problémem eh, jsou tyto uhelné elektrárny a proto navrhuji standardy výko- emisní výkonnosti, eh, které by řešily eh, emise konkrétních výrobců energie. To by bylo dodatečné opatření, které by doplnilo ETS a pomohlo by nám dostat se na správnou cestu. Já se tedy velmi těším na nadcházející diskuze se stínovými zpravodají a s IVem, ale ještě jednou říkám, myslím si, že že fuel switch je při nejmenším stejně důležité téma jako únik uhlíku. Děkuji a nyní za EFDD Eleonora Evi. Děkuji, já chci poděkovat zpravodaji za práci, kdy se snaží nalézt společné styčné body, eh, tak abychom eh, se shodli. Ale my pořád si myslíme, že mechanismus eh, Eh, obchodování není ten nejlepší pro to, abychom eh, směřovali v ekonomice, eh, v ekonomice ke snižování mm, emisí uhlíku. A mm, zde MSMR tedy kompenzační instrument může být lepší než tedy mm, systém výměny povolenek. Takže my jsme se sešli se zástupci průmyslu a ukazuje se, že nyní Mm, stabilizace emisí uhlíku je nezbytná podmínka i pro rozvoj technologií a je to podmínka, kterou e, musíme garantovat i při vytvoření tohoto systému. Ale není možné garantovat stabilitu trhu, e, protože e, to si přeje finanční trh a mm, takto to nelze. Proto je třeba koordinovat různé platformy výměny obchodování ve světě. A my tedy potom v podstatě nahráváme zemím, jako jsou Čína nebo Brazílie, které eh, tedy eh, mají eh, vysoké tedy emise a kvóty na mezinárodním trhu. Jsme přesvědčeni tedy, že systém ETS by měl skončit se svou třetí etapou a poté bychom měli přijmout jiné nové nástroje, které um, uzn, Eh, uznají, že tedy skleníkové plyny nejsou komoditou nebo službou a tak dále a eh, Samozřejmě to bude mít určitou politickou cenu. Eh, a do roku 2020 budeme pracovat se stávajícím systémem, ale třeba již teď plánovat, anticipovat další období a garantovat, že se vytvoří podmínky na trhu, které budou upřednostňovat lepší, novější technologie. A pokud chceme garantovat adekvátní cenu za CO2, tak je třeba i snížit dostupnost těchto kvót a rezerv a mm, je třeba tedy i snížit backloading, tak abychom na třetí, ve třetím období mohli skutečně mm, e, e, vyhnout se novému e, padání cen. A zde i kolegové z jiných frakcí si uvědomují, že to je velice eh, komplexní záležitost a nám se zdá, že bychom měli přijmout takové průřezové horizontální řešení, eh, které eh, bude pracovat s kvótami a s rezervou také, ale které také zároveň bude upřednostňovat ty inovace a nové technologie, tak abychom zabránili carbon leakage. A i mm, zde je velké riziko, že je zde eh, je velké riziko delokalizace eh, a nakonec potom se budou financovat projekty, které nebudou mít velkou přidanou hodnotu, nebudou snižovat emise, jak by měly. A mm, my vycházíme ale z hypotézy, že dospějeme k dohodě a že bude financování eh, těchto kvót a rezerv. A, mm, ale je třeba Eh, plnit konečný cíl, a to je před, přece, aby cena CO2 byla adekvátní a aby to eh, nám pomohlo splnit konečný cíl. A konečný cíl přece je snižování emisí. Děkuji. Eh, Děkuji. Teď začneme s příspěvky jednotlivých poslanců výboru. Petr Lízec. Krát děkuji, pane předsedo, děkuji Ivo Beletovi. To opravdu není jednoduchá práce. Obdivuji, jak to dobře dělá. I když eh, máme ještě různá stanoviska, existují již určité konvergentní body. Eh, já bych chtěl upozornit také mm, na to, co se bude řešit zítra na ITRE. Je tady jedna ústřední otázka jak budeme um, přistupovat k těmto backloadovaným certifikátům, které by se měly vrátit 2019. Já souhlasím s panem komisařem Kaněce, kdy říká, že by nebylo dobré nyní zavádět nástroj na stabilizaci a 2019 až 2020 by tam masivně se vrátily tyto certifikáty, museli bychom to dělat ještě jednou. To by šířilo zmatek, a nebezpečí, že se vyostří vnitrostátní opatření. Máme sedm členských států, které již se rozhodly eh, k těmto opatřením. Německo, eh, když já jsem eh, velmi kritický z hlediska toho, že by se vnitrostátním způsobem mohly tyto problémy vyřešit. Takže zítra se bude hlasovat o dvou kompromisech na ITRE, ty jsou velmi kontroverzní, ale u obou se říká, že by tedy ten zisk z toho backloadingu měl jít do rezervy. A to přesně navrhuje pan Belet. Ovšem EKR a D chtějí to využívat částečně také pro inovační fond. V každém případě my chceme tento fond. Můžeme samozřejmě um, diskutovat o tom, jak se bude používat, ale musíme přiznat, průmyslu, že potřebujeme zlomové přístupy z hlediska technologií v souvislosti s klimatem. Měli bychom tedy pomáhat průmyslu, tady není možný kompromis. Co se týče startovacího data, tady musíme ještě v EPP diskutovat. Zatím nemáme ještě konečnou pozici. Já osobně jsem pro datum 2017. Dostal jsem také e-mail Vypadá to, že to eh, ne všichni, eh, že ne všichni jsou eh, tím tak ovlivněni, ale musím říct, že u nás dokonce i spolková kancelářka se domnívá, že bychom měli s tím začít 2017. A pokud tedy mm, tento nástroj už vytvoříme, tak bychom ho měli pokud možno velmi rychle nasadit, tak abychom zabránili um, poškozování hospodářské soutěže. A pak ještě by bylo dobré něco jednoznačného říci také k uníku uhlíku, protože tady bychom měli myslet také na plánování. Já jsem rád, že pan Belec řekl, že je ochoten ke kompromisu. Samozřejmě, že z hlediska EPP zatím nebudeme s tím úplně spokojeni. My potřebujeme určitý článek eh, v tomto textu, který by signalizoval eh, průmysl, že po roce 20 bude také seznam z hlediska úniku uhlíku. Proč? Protože to souvisí s motivací. Už i v rámci ETS chceme tedy podněcovat inovativní technologie, chceme je tím odměňovat. Ty podniky, které to dělají, pokud to nedělají, tak je chceme penalizovat. Takže eh, ti, kteří se skutečně drží na špici a realizují benchmark, ty investovali eh, a proto je musíme jaksi uchránit před touto zátěží. A proto jako EPP jsme pro ten seznam úniku e, uhlíku po roce 2020, tak abychom vyslali jasný signál pro období po roce 2020. Děkuji. Nyní paní Višněvská. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, pokud jde o ty pozměňovací návrhy, tak většina jejich navrhovatelů eh, se zabývá cenou povolenek nebo eh, včasnějším datem začátku, případně tím, zda eh, backloadované povolenky mají být vráceny nebo smazány. Pak jsou tu další problémy jako zavedení emisních standardů, což by bylo v ETS poměrně nové. Ty navrhované změny eh, nejsou neutrální z hlediska průmyslu a domácností v Evropské unii. Hovoříme tady o e, ekonomickém oživení, zejména v oblasti průmyslu a e, nový Junckerův investiční plán je toho dokladem. V roce 2012 ale komise měla e, plán na zvrácení toho nepříznivého trendu A tento plán rada přijala, ale jeho praktická implementace zatím nefunguje. Komise potom vydala sdělení v tom smyslu, že e, výstupy z průmyslu se snížily o 15%, takže ten trend je přesně opačný, než jak bylo předvídáno. Cena energie není jediným faktorem konkurenceschopnosti Evropské unie a není ani hlavním faktorem. Návrhy na ETS ale mohou mít dopad na, cen, na, na cenu energie a mohou se stát hlavním faktorem konkurenceschopnosti a může, mohou snížit naši konkurenceschopnost. Proto si myslím, že celý návrh by měl být zamítnut. Ale e, kdyby byl schválen, měl by být součástí širší reformy ETS, e, která by pamatovala i na situace sektorů, které jsou postiženy únikem uhlíků Zejména v některých členských státech by to vyžadovalo e, investice a využívání povolenek na investice do průmyslových řešení. Děkuji paní Grostet. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já také blahopřeji panu navrhovateli, našemu kolegovi Beletovi, protože udělal úžasnou práci u tak citlivého a složitého tématu. Myslím si, že tím strávil spoustu času a my všichni můžeme být rádi, že ta práce proběhla. I já osobně mm, někdy bych mm, byla bývala zaujala odlišná stanoviska. Chtěla bych připomenout, že nemůžeme uvažovat o této rezervě, aniž bychom zvážili dopady, které by to mohlo mít pro některé podniky. Já jsem zaznamenala, že kolegové řekli, ano, e, výrobci jsou znečišťovatelé, musí platit. Ano, ale já se dívám také na podniky jiným způsobem, nejenom jako na znečišťovatele, ale také na podniky, které vytváří pracovní příležitosti. A to bychom neměli ztrácet ze zřetele. Datum 2017 eh, by možná mohlo poškodit jejich plánování, protože ty bezplatné eh, povolenky, eh, které mají k dispozici a již cena se stále snižuje lineárním způsobem a také napříč jednotlivými odvětvími, se týká pouze části zařízení. Takže jsou odvětví, jako například hutnictví, která mohou být zvláště tímto postižena a to mě velmi znepokojuje. Myslím si, že stanovení ať už minimálního nebo maximálního limitu, který by byl vyšší, tak to by lépe odpovídalo tomuto trhu povolenek z důvodu těch úspor, ke kterým došlo z hlediska ekonomických subjektů. A také by to zajistilo větší stabilitu této rezervy. A třetí a poslední bod pro mě. Podporuji větší flexibilitu rezervy. A to proto, aby více zohledňovala mm, ekonomické změny. A také mm, rychlejší přeskum této rezervy by se mm, měl konat, tedy eh, spíše 2024 než 2026. To je vše, co jsem chtěla říct. Balco. Děkuji, pan Balco. Děkuji, pane předsedo. Z té zprávy je vidět, že autor si uvědomuje, jak malý manevrovací prostor máme. Reforma má za cíl snížit emise CO2. a e, dát pobídky pro e, další investice. Ale e, po roce 2020 bychom se měli zabývat možnostmi jiných řešení eh, pro úniky uhlíku. Úvodní ustanovení 3b říká, že v případě nejefektivnějších eh, podniků by neměla nastávat žádná eh, nerozumná omezení. Tedy u těch nejefektivnějších podniků. A je tam jeden pozměňovací návrh, který tuto podmínku maže. A ten text potom říká, že, sto, že by měly být jaksi stoprocentně zadarmo alokovány povolenky těmto průmyslům. A to je opačný extrém který vlastně akceptuje status quo. Jedním z příkladů je ocelářství. Nemůžeme hovořit o průmyslových lobbystech, ti samozřejmě existují, o tom není pochyb, ale e, přesto každá továrna znamená 10 tisíc pracovních míst. A vzhledem k dostupným technologiím e, byly učiněny určité investice na zvýšení efektivnosti ale ty nejefektivnější provozy by, to jsou ty, které využívají nejmodernější technologie. Ta podmínka by se tedy neměla týkat těch nejefektivnějších nebo nejúspornějších průmyslových jednotek. Ale bylo by férovým řešením, kdybychom navrhli, aby byla přijata opatření na zvýšení e, efektivity. A pokud nějaká továrna učiní tyto kroky, pak by naplnila po roce 2020 e, ty podmínky. A tím by se dalo zabránit úniku uhlíku. To je kompromisní řešení. Ano, společnosti by měly dělat, co je v jejich silách a dá se očekávat, že to dělat budou. Ale eh, pokud to podmíníme eh, tou efektivitou, tak to bude splňovat velice málo společností. Děkuji paní Gardini. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já, jako všichni, tak já si poděkovat Ivo Beletovi za vykonanou práci, protože skutečně to je velice složitá agenda a e, i když s velkou námahou máme určité výsledky, ale zatím se e, e, je zde snaha nás blokovat, jsou to určité body, o kterých nelze jednat, aspoň v minulém funkčním období tak bylo. Je to sektor, který je třeba vidět ve bez své celistvosti. Když hovoříme o ETS, je to nástroj, který, jak si se zrodil za špatných podmínek, podmínek je, teď e, e, mm, já myslím, že by bylo dobré mm, vlastně to omezit a provést větší revizi, ale zde máme další environmentální pod, pod, politiky, které mají vliv na ETS a to z důvodů, které jsou jasné. Systém ETS nefunguje. Nefunguje, protože je pravda, že 7, mm, kolik je to 7 euro nebo dolarů, nepamatuju si dobře, za tunu, to je náklad za CO2. A pokud je o ETS, ale přece tady máme další sektory a když se podíváme, kolik nás stojí ekologická politika, kolik nás stojí tu na CO2, no tak ty náklady jsou daleko vyšší. A tady tím bychom se měli dohloubky zabývat a prostudovat to více. A já určitě eh, velice ráda do těchto úvah zasvětím i další kolegy poté. Náklady na energii, jak jsme slyšeli, je jasné, že eh, eh, mm, to nebude dotčeno. Mě, na náklady, náklady, ale jasné, že náklady na výrobu energie porostou přece všude a mm, tady my v Evropě máme problém bez, eh, eh, bez srovnání s ostatním světem. Je to problém s náklady eh, na energie a my bychom měli udělat všechno, aby se snížily. A, a ne, spíš, ne se zamýšlet nad tím, jak je ještě zvýšíme. Náklady na energie jsou tady podceňovány jako téma. Nedávno já jsem četla v The Economist Eh, citaci jednoho profesora z Oxfordu, který říkal, že náklady na energie je druhá příčina carbon leakage, tedy uniku eh, uhlíku, to znamená, že firmy odcházejí do jiných zemí. A, takže to je problém carbon leakage a ztráta konkurenceschopnosti tudíž. A ještě jiná věc. Kromě eh, některých eh, věcí, jako tedy carbon leakage, takzvaný únik uhlíku, tedy přesun podniku jinam a eh, tak dále. To jsou témata, mm, o kterých musíme diskutovat. A teď jde o to, jak tedy se postavit k tématu náklady na energie. Ale zde eh, my mm, my máme další aspekty, které musíme vzít do úvahy při tomto. Jak víte dobře, kompenzace nákladů, nepřímých nákladů, kompenzace nepřímých nákladů, to je zatím na mm, dobrovolné bázi. A podle mě, nejenom podle mě, protože tak se i vytvořil Národní italský antitrust, který vydal k tomuto stanovisko nedávno. My mm, mm, my eh, zde regulujeme eh, náklady na centrální evropské úrovni a potom ty kompenzace necháváme na národní úroveň. Takže vlastně tady vzniká taková distorze, rozpor mezi eh, Evropskou unii, Evropskou úrovní a národní úrovní. A to nemůže pokračovat. A nyní tedy my Eh, ještě zhoršíme ten rozpor. Takže pokud rozhodneme, že budeme něco dělat s náklady, tak musíme absolutně nutně také i směřovat k harmonizaci těch kompenzací, eh, aby ty kompenzace byly rozhodovány na evropské úrovni, protože jinak je zde riziko, že dojde k domestic leakage. A já si myslím, že domestic leakage to není něco, co by chtěli a eh, naši občané. A ani by to neunesli naše podniky, ani naše občané. Takže ještě k dalším věcem bych řekla. Hmm, no, já, to, já souhlasím s François Grostet, eh, také já bych byla eh, pro eh, tedy, tedy postupně, by to bylo následu, až mm, abychom zharmonizovali carbon leakage a kompenzace, skutečně to je nutné a mm, mm, protože jinak tedy eh, mm, jinak tu, to nevyhrajeme. Děkuji, pan Filner. Velice stručně. Já si myslím, že nejdůležitější věc, kterou děláme tady, když se snažíme vytvořit stabilitu eh, z průmyslu, ano, to jsme slyšeli, ale když to říkáme, tak tady jsou dvě věci, se kterými mám problém. Eh, akceptovat následky datum. Když řeknete, že chceme aby to bylo eh, mm, mm, předvídatelné a rok 2017 eh, říkáte, to bylo dobré, ale víme, že všichni eh, plánují do roku 2020. A já vím, že mm, tady potom je ta politická realita a tak dále, ale upřímně, když se na to podíváme z tohoto pohledu, tak víme, jaké jsou plány a řekli jsme si, že tady je ten rok 2020 a hm, nemůžeme to přehodnocovat. A druhá věc, že bychom měli tedy zrušit eh, ty eh, povolenky, které jsou backloaded, ten backloading. Ano, tady jsme měli velkou debatu o backloadingu a my jsme řekli, že to je jednorázové pouze, že eh, to nebude opakovat a tak dále. A, a teď doba běží a my říkáme možná, možná a tak dále. Opět, když hovoříme o stabilitě, předvídatelnosti, no tak já si nemyslím, že to potom nejsme zodpovědní. A možná, že mm, se mnou většina nebude souhlasit, ale já myslím, že eh, bychom se k tomu měli čestně postavit. A potom v neposlední řadě je důležité, abychom také eh, to využili jako signál pro příští období, abychom eh, zmínili ty nepřímé náklady, alokace a tak dále, i když víme, že asi tam v tom nerozhodneme všechno, ale abychom vyslali signál, že to bereme za důležité téma a že nám jde o tu stabilitu a o příští nadcházející období. A také děkuji Ivomi, že že se eh, vyjádřil přání vytvořit nějaký fond pro výzkum, protože inovace, to je zásadní a, něk, a aspoň určité prostředky by na ty inovace měly jít. Děkuji. A nyní než dám slovo komise, tak ještě zpravodaj chtěl požádat o slovo stručně. Uh, thanks, uh, chairman. Děkuji, pane předsedo. Nebudu se vyjadřovat ke všemu, co tady bylo řečeno, jenom mám další otázku na komisi, protože i na předchozích schůzích tady byl takový zmatek ohledně uh, impact assessment, hodnocení dopadu. Možná komise by nám k tomu mohla něco říct. A hodnocení dopadu, možná komise by nám mohla říci, jaký byl výsledek. Děkuji, děkuji. A nyní dám slovo panu Petrskému. Ne, paní, paní Petersky za komisi. Mr. Chairman and Děkuji, pane předsedo. I my bychom chtěli nejprve poděkovat zpravodaji za vynikající práci. Na začátek bych chtěla říci, že rychlé přijetí rezervy tržní stability je jednou z hlavních politických priorit komise a já jsem Eh, velmi ráda za komentáře poslanců Evropského parlamentu, které podporují MSR a které volají po co nejdřívějším přijetí. Teď k těm jednotlivým zmíněným bodům a také k otázkám, eh, které jste komisi položili. Nejprve bych eh, se zmínila o přesunutí backloadovaných povolenek přímo do MSR. Už v debatě zaznělo, že komisař Arias Kaněte už naznačil, že je v této otázce otevřený a jestliže rada a parlament se dohodnou. Chtěla bych také říci, že od MSR se očekává, jak také zaznělo v diskuzi, že zabrání e, kolísavosti, volatilitě. Takže dá se říci, že nejkritičtějším prvkem k zabránění e, kolísavosti e, uhlíkového trhu je to, co se stane s backloadovanými povolenkami. Takže jejich přesunutí přímo do rezervy tržní stability by mělo posílit efektivitu rezervy tržní stability a zároveň by mělo e, posílit pobídky, e, které e, jsou v ETS obsaženy. Pokud jde o datum zahájení, tak tady bych se vrátila k tomu, co už jsem říkala, a sice, že komisař je v této otázce otevřený. čím dříve bude MSR eh, implementována, tím větší bude eh, předvídatelnost a tím příznivější bude prostředí pro investice a pro podniky. Což myslím také eh, právě proběhla debata o dráží. Dostávám se k druhé otázce, která zazněla na adresu komise, položili ji pan zpravodaj a týkala se posouzení dopadu. Ano, potvrzuji, že jsme provedli posouzení dopadu, jako ho vždycky děláme, tak i tedy u tohoto eh, u tohoto valíčku a když se do toho posouzení dopadu podíváte, tak zjistíte, že jsme hodnotili i, i, eh, i scénář, ve kterém by MSR byl spuštěn ve třetí obchodovací fázi, tedy před rokem 2020. A k této analýze bych eh, asi ještě měla říci, že posouzení dopadu eh, prokázalo, že zřízení rezervy tržní stability už ve fázi 3 by přineslo výhody eh, v podobě posílení účinnosti uhlíkového trhu. To posouzení dopadu je k dispozici na internetu a i my jsme vám k dispozici, pokud byste potřebovali nějaké další objasnění, no, pokud jde o tu analýzu, kterou jsme provedli při přípravě tohoto návrhu. Teď se dostávám k svému třetímu bodu o kterém se v diskuzi hovořili, a e, to jsou pravidla na naplňování rezervy, včetně e, Prahu. E, já vám tady neřeknu mnoho nového, pane předsedo, oproti tomu, co jsem říkala na našich předchozích schůzích. Mohu jen zopakovat, že pravidla, včetně limitů, byly pečlivě vypočítány a kalibrovány, když jsme ten návrh vypracovávali a chtěla bych zdůraznit dva důležité aspekty. Za prvé je to vypočítáno e, na principu opatrnosti a přebytečná likvidita bude přesunuta do rezervy v poměrně malém objemu a v průběhu mnoha let, než dosáhneme toho Prahu 833 milionů souvislosti s tím eh, musíme zkoumat parametry eh, přeskumu, eh, revize, která je také plánována, nebo o které se diskutuje. A během této revize budeme hodnotit, jak funguje rezerva tržní stability, a e, jak fungují e, relevantní parametry. A v případě potřeby samozřejmě provedeme e, přepočet. Já bych chtěla trochu stabilizovat debatu o těchto parametrech, protože uvědomuju si, že váš výbor tíhne spíše k dřívější revizi, to je, myslím si, pragmatické řešení. Ještě dva body, pane předsedo, a skončím. Za prvé bych chtěla odpovědět na otázku, která se týkala nealokovaných povolenek. Podle legislativy nealokované povolenky mají být vydraženy na konci obchodovacího období. To praví směrnice e, o ETS. A povolenky, které zbudou e, v rezervě pro nové žadatele, budou vydraženy na konci obchodovacího období. Pokud je o návrh, o kterém dnes diskutujeme, tak tady bych vás chtěla upozornit na to, že ten návrh obsahuje ustanovení, eh, která mají eh, zjednodušit eh, proces dražení v následujících letech v případě, kde by jinak status quo vedl k ostrým změnám. Komise připravuje posouzení dopadů a zkoumá tyto problémy a do našeho návrhu vkládáme přechodná ustanovení. ale samozřejmě si musíte uvědomit, že jsme teprve na začátku obchodovacího období, takže je příliš brzy na to, abychom eh, stanovili konkrétní částku. A poslední věc, kterou jsem chtěla zmínit, je e, únik uhlíku. O tom jsme taky diskutovali poměrně široce, právě tak jako o nepřímých nákladech. Nejprve k těm nepřímým nákladům. E, současné předpisy umožňují členským státům e, poskytovat státní dotace v případě, že vznikají nepřímé náklady. A některé členské státy to dělají a dělají to ze svých vlastních příjmů, které získávají eh, dražbami povolenek. Což je eh, zajímavý eh, postřeh související s touto debatou. My budeme tuto otázku dále zkoumat v nadcházející revizi ETS, právě tak, jako budeme analyzovat také e, příslušné návrhy týkající se e, úniku uhlíku. V debatě už zaznělo, že Evropská rada zašla poměrně do detailů oblasti eh, ustanovení pro úniky uhlíku. Hovořím teď o závěrech z října. A já bych vás chtěla ujistit, že komise eh, to bere velice vážně a už začala eh, s analýzou budoucího návrhu který bude také velice zajímavý, protože teď už máme reálná data. Je důležité také poukázat na to, že už jsme zahájili konzultace se zainteresovanými stranami ohledně úniku uhlíku a také ohledně celkové revize ETS. Chtěla bych zopakovat nebo připomenout, že předpisy e, týkající se úniku uhlíku a e, volných povolenek, které jsou zdrojem úniku uhlíku, jsou už právně zaručené až do konce tohoto desetiletí. To je, myslím si, velice důležité pro stabilitu a předvídatelnost v průmyslovém sektoru. Ty právní akty, které byly schváleny, eh, garantují eh, volné povolenky eh, postiženým podnikům až do konce tohoto desetiletí. Eh, já bych eh, se chtěla připojit k těm, kdo volají po co nejrychlejším přijetí tohoto návrhu. A ještě jednou bych chtěla říci, že jakmile tento návrh bude přijat, tak můj komisař už předeslal, že eh, okamžitě pokročíme také s návrhem revize ETS pro období 2020 až 2030. Děkuji vám, pane předsedo, za pozornost. Děkuji vám také. A na závěr e, diskuze dám naposledy slovo zpravodaji Ivu Beletovi. Děkuji, pane předsedo, já to zvládnu za pět minut. Tak e, Vidím, že je široká podpora pro MSR, eh, jak říkal Matias Grote, eh, to proto, abychom se vyhnuli hororovému scénáři eh, roztříštěnosti jednotlivých členských států, takže proto se návrh dočkal široké podpory ve výboru Envy, což je velice dobře. Pokud jde o únik uhlíku, tak některé velké politické frakce, ne všechny, ale některé jsou e, pro vyslání jasného signálu prostřednictvím této zprávy. A zda to bude úvodní ustanovení nebo článek, o tom se ještě bude jednat. Ale každopádně to tam e, bude obsaženo a myslím si, že to získá širokou podporu protože chceme odměňovat a pobízet podniky, které investují do nových technologií a do energetické e, účinnosti. To tež se týká zapojení nepřímých nákladů. Pokud jde o datum spuštění, tak určitě to bude muset být dříve než 2021. Na tom se, myslím, většina shodne. Uvidíme, jak to tedy nakonec dopadne. Pokud jde o backloading, tak jak říkal Peter Líze, na stole jsou v tuto chvíli v výboru ITRE dva kompromisy, o kterých se bude hlasovat zítra a e, oba dva se zasazují o to, aby backloadované povolenky byly umístěny do MSR. Takže myslím si, že už můžeme předpokládat, že e, ohledně tohoto bude panovat schoda jak říkal Peter Líze i e, Christopher Fjellner, tak eh, inovační fond je dobrý návrh, který má několik výhod. A konečně k tomu, co říkala Francois Grostet o těch limitech na jedné straně a oproti ním stojí ten francouzský návrh a také dřívější revize, eh, tak abychom zjistili, zda systém funguje a abychom ho mohli v případě potřeby pozměnit, pokud se zjistí, že nefunguje optimálně. To ještě musíme eh, probrat. Myslím si, že komise je otevřená včasnější revizi. Takže to je ode mě vše. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. K časovému harmonogramu připomínám, že hlasování ve výboru ITRE je zítra. My budeme hlasovat 23. a 24. února a o hlasování na plenárním zasedání se ještě rozhodne. Vzhledem k tomu, že už eh, nemáme čas na diskuzi o eh, dalším bodu, bodu 14 naší agendy, Budeme o tomto důležitém tématu, kterým je nová strategie EU v oblasti lesnictví, na schůzi 27. ledna, která bude prodloužena o 30 minut až do 17.30. Lhuta pro pozměňovací návrhy bude také odložena na 28. ledna 12.00. Tak to je všechno a můžeme skončit. Děkuji poslancům za eh, dnešní aktivní účast.